We would like to start. Bychom začali. So I would like to welcome you all of... Já vás chci přivítat na tomto workshopu, který má pomoci nám uh, zvážit přepracování nařízení 2201 z roku 2003 o uznávání vymáhání roz, rozhodnutí eh, v otázkách rodičovské odpovědnosti a mezinárodních přínosech dítěte. Máme tu celou řadu cených hostů, včetně našeho zpravodaje pana Zvěvky a je tady také zástupce komise Karin van de Kirchhofer, kde ji máme zde. Takže vítejte. Také jsme přizvali členy ženského výboru a petičního výboru, které mají na tom obzvláštní zájem. A vítám, vítáme paní McGuinness, která je zprostředkovatelka pro otázku, pro tyto otázky, takže já jí dám bez dalších průtahů slovo. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a všem, eh, kdo se podílí na této otázce. Takže hodně z toho, co děláme, je taková práce v dosti osobního charakteru, protože se jednáme se jednotlivci, rodiči a dalšími, kteří se nejsou schopni se sami dohodnout a obrací se o pomoc. Někdy můžeme pomoci, někdy ne. To jsou prostě otázky, když musíme řešit právě v té práci, kterou tu máme. Já jsem si vědoma velmi dobře, jak osobní celá tato záležitost je. Ten osobní aspekt tento eh, práce a ta práce samotná jsou někdy trošku v rozporu. Když se strany dnes nedohodnou, musíme samozřejmě přihlédnout eh, k zájmu dítěte. Několikrát zmiňuji eh, zájem dítěte, to je jádro naší práce. Rovněž je důležité, že někdy eh, je nutné dospělým říci, že děti jsou naší zodpovědností nikoliv majetkem. Proto je eh, tak důležité, jakým způsobem jejich nejlepší zájem je ošetřen. Členské státy se často snaží k tomu přistupovat efektivně, ale v velmi mnoha případech to pak tak nedopadne pro všechny zúčastněné. První otázka. Problematika únosu dětí. To je tak závažné, protože my jsme si vědomi toho, že prostě některé děti nejsme pak schopni vůbec dohledat. Někdy je ten únos dočasný a dá se vyřešit velmi snadno. Ale když se to nějakým způsobem, tak říkajíc, nepovede, tak to má eh, zdrcující dopady na to dítě samotné, na rodiče, na ostatní. Eh, celoživotní dopady. A proto se snažíme eh, předcházet a minimalizovat těmto nejhorším situacím. Když věc, často se jedná o velmi zdlouhavé, dlouhodobé problémy. A e, lidé z praxi, včetně právníků, mají často e, dobré velmi dobré úmysly, ale někdy se člověk tak trochu uh, otrne uh, v, postupně, protože uh, zákon je velice takovým uh, nepružným, někdy trochu tupým nástrojem. A soudci někdy nejsou úplně nejlépe vybaveni k tomu, aby tyto otázky rozhodovali. Dokonce vůbec soudy nejsou, nejsou vždy tím nejlepším místem, tím nejlepším fórem, eh, kde se o tom rozhodovat má, ani to nemusí být nákladově eh, účinné. A nezapomínejme také na to, že dlouhá právní řízení, soudní řízení v otázkách rodičovské eh, odpovědnosti může ještě přispívat ke zvyšování utrpení, což nikomu nepomáhá a proto je dobré, aby to byla nějaká situace, kterou lze řešit v rozumné době aby eh, ty věci nějakým způsobem eh, se do nich nezabředlo, aby ta polemika se neprotahovala. Právní systémy v členských státech vychází z tradic a kultur a mezi těmi existují rozdíly, k nimž je nutno přihlédnout. Takže, ať už je to jakkoliv v osobních konkrétních případech, jsou to prostě často lidské tragédie, tragédie zejména pro děti samotné, ale jak říkám, může to jít dokonce i Eh, až za rámec té nejbližší rodiny. Musíme více klást důraz na mediaci, na zprostředkování, na účast eh, sociálních služeb, na celý ten podpůrný systém, eh, který musí být silný. I v případech, kdy dvě osoby jsou se odcizené a jsou velice neústupné, bojují spolu, nejsou schopni se dohodnout na kompromisu. Ale Eh, když eh, i tak je možné, je stále ještě možné, aby byli přesvědčeni k tomu, aby eh, spolu začali komunikovat prostřednictvím třetí strany. A zprostředkování není platné jen v této oblasti práva, ale i v mnoha dalších oblastech. Musíme lidem pomoci pochopit, že mediace může být dobrým řešením a e, měli bychom možná vést e, tuto e, diskuzi. Obecně, aby soud nebyl vždy první a jedinou variantou, ale aby abychom se mohli obrátit i na jiné právní postupy, včetně tedy mediace oproti soudnímu řízení. Může to minimalizovat stres, jemuž jsou vystaveny děti samotné i rodiče. Protože mediace vytváří určitý časový um, prostor e, k účinné komunikaci. My často nejsme příliš dobře školeni v účinné komunikaci, ale při řešení e, konfliktu často chybí. A mediace pak může vytvořit ten nutný prostor a čas. Může také problémům předcházet. A to je přesně to, co bychom chtěli. Aby nevznikaly situace, kdy dojde na nejhorší, kdy jsou eh, děti vyňaty, vyrvány ze svých domovů a ocitají se v suboptimálních situacích. Když um, vezmeme v potaz možnost um, určitá smírčího řešení situace, eh, tak eh, samozřejmě to je to nejlepší, ale v mnoha případech ehm, je nutno se obrátit přímo na právo a eh, justici. A samozřejmě v některých případech prostě k mediaci nedojde, protože prostě nefunguje strany nedojdou ne, ke smíru. A pak eh, v takových případech musíme být rozumní a pak v nějaký moment prostě do toho vstoupí právo, vstoupí zákon. Um, musíme využít také komunikace a sítí našich soudních systémů, aby spolu soudci mluvili. Ono se to někdy děje, ale hodně se dá zlepšit. Školení, školení jsem řekla už víckrát, Eh, zmínila už víckrát, je důležité, aby lidi byli připraveni na tuto eh, oblast a na lidskou dynamiku, která za ní stojí. A to všechno v zájmu pomoci občanům eh, tím, že budeme mít na zřeteli hlavně zájem dítěte. Někdy konflikt je tak e, intenzivní, že dítě často se dostává do pozadí a není eh, zohledňováno. Dále celkově prostředí, eh, v němž, aby v němž dítě může si udržet vztah s oběma rodiči, zvláště když jsou v různých členských státech. To je něco, co se musí eh, vymyslet, vytvořit. Ehm, a právě tady jde o implementaci rozsudku. A nařízení Brusel 2a bylo úspěchem v tom smyslu, že pomohlo občanům eh, mít určitý systém uznávání příkazů, prosazování příkazů v otázkách rodičovské zodpovědnosti a dětí. Také to usnadnilo a přispělo k, ke komunikaci mezi členskými státy a ústředními orgány to znamená na pomoc vracení dětí, ale pokud jde o otázku ústředních orgánů, tak klíčová role ústředních orgánů spočívá v tom, aby poskytovali jednak včasné informace ve vlastním členském státě, ale aby také byli schopni spolupracovat s dalšími členskými státy. Myslím, že tam, kde jsou tyto vazby slabé, by se měly posílit, protože velmi často rodič, zvláště když to není vlastní členský stát a to dítě je v nás, odejmu to, tak bude v krizi, potřebuje přístup, eh, snadný přístup k informacím, aby nemusel eh, ten eh, rodič nějakým způsobem, složitým způsobem se dožadovat, domáhat těchto informací. Takže samozřejmě je důležité slyšet eh, názor dítěte, eh, zajistit, aby byl slyšet eh, hlas dítěte samotného, dále zlepšení spolupráce mezi členskými státy, včetně tedy těch ústředních orgánů samotných. Já to opakuji, někdy to pomáhá, když něco řeknu víckrát. A také v té jedné části v 23 odstavci odstavci 2 jsou strany vyzývány, aby se uchyly k mediaci co nejdřív, protože je samozřejmě v nejlepším zájmu dítěte, aby e, bylo řešení e, nalezeno. A v tom má roli právě ústřední orgán. Takže bych to schrnula. Před obědem jsem se e, setkala s naším úřadem, který je tu zastoupen pro eh, konkrétní případy. A z každý ten případ je těžký, citlivý a tak dále. Mnohé z nich se k nám dostanou příliš pozdě. A tady přitom jde o včasnost především. Takže musí se to vyřešit velice citlivým způsobem a opatrným, obezřetným způsobem, citlivým vůči všem zúčastněným stranám. Existují mezinárodní rodiny a my se snažíme pomoci lidem eh, v těch situacích, kdy to potřebují nejvíce, kdy se vztah rozpadne. Takže ty měkké nástroje by měly jít ruku v ruce přímo s tvrdým zákonem. Eh, vždy musíme přihlédnout k hlasu dítěte a právu, dít, právům dítěte. Těším se na naši práci od naší, našeho zpravodaje, který se bude podrobně zabývat nařízením a jeho přepracováním. A jinak děkuji za zorganizování tohoto eh, semináře. Takovéto iniciativy jsou velice důležité, k, abychom měli zpětnou vazbu a eh, chci osobně poděkovat Robertovi a kolegům ze sekretariátu, kteří vždy byli eh, k dispozici, vždy byli ochotní nám pomoci, když jsme potřebovali jejich podporu a rady v tak citlivých otázkách, které jsou skutečně takovými srdcovými záležitostmi. Často jsou to zlomená srdce, takže je to opravdu velice důležitá záležitost. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji, že e, tu s námi jste. Děkuji za tento zahajovací projev. A začneme prvním bodem, což je prezentace toho přepracovaného návrhu. A já dám slovo paní Karen van de Kerkhofer z DG e, eh, pro spravedlnost, aby nás seznámila e, s hlavními aspekty tohoto návrhu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Je mi velkou ctí, že mohu být eh, dnes mezi vámi. Děkuji vám mnohokrát, že jste organizovali tento seminář. A také děkuji panu eh, Zvěvkovi za to, že se ujal role zpravodaje pro tuto problematiku a díky tomu už se kolo začne tedy otáčet. Byla jsem požádána, abych stručně eh, představila návrh komise. Mnoho z aspektů a prvků bylo eh, zde zmíněno ze strany paní McGuinness. E, co se týče tohoto nařízení, Obecně tak mohu říci, že se týká otázek e, přeshraniční povahy, ale jsou to důležité otázky přeshraniční povahy. Eh, jedná se to soudní příslušnosti, eh, která se musí rozhodnout mezi jednotlivými členskými státy, potom eh, provádění a uznávání soudních rozhodnutí ve věcech manželských, jako jsou rozvody, zrušení manželství a tak dále, potom otázku rodičovské zodpovědnosti a potom svěření do péče Eh, únosy dětí. Tyto otázky byly předmětem posouzení. Eh, toto období trvalo dva roky a práci, kterou jsme eh, uskutečnili a co je základem pro přípravu revize nařízení tak eh, ten, ten harmonogram, harmonogram byl následující. V roce 2014 jsme uspořádali veřejnou konzultaci, potom následovala vypracování zpráva ze strany Evropské komise a eh, díky tomu jsme mohli schromáždit eh, plno informací a my jsme se založili naši práci na Eh, rozsudcích eh, soudního dvora a potom také jsme se eh, zaměřili na stížnosti a mm, podněty ze strany občanů. Uspořádali jsme expertní skupinu zainteresovaných stran a ti se sešli, aby debatovali o tomto rozhodnutí a potom v rámci Evropské sítě soudnictví jsme uspořádali mnoho zasedání ohledně Mm, tím souvisících otázek. A z toho vyplynuly závěry. Za prvé, že nařízení fungovalo dobře, můžeme být spokojeni, ale že existují některé otázky a nedostatky, které můžeme vyřešit. A my jsme se tedy chtěli soustředit právě na tyto body. My jsme se soustředili na to, co je nejnaléhávější, tedy ta rodičovská zodpovědnost a otázka únosu dětí. A proto ty návrhy se soustředují na tyto dvě oblasti. A nechali jsme eh, stranou otázky eh, manželské. A tady vidíte těch šest eh, hlavních otázek, kde jsme přišli s návrhy změn, tedy únosy, mezinárodní únosy dětí, vyslyšet dítě, e, potom zrušení exekvatur, e, potom výkon rozhodnutí, jako tam hovořila paní Megines, a přeshraniční umístění dítěte do jiného členského státu a spolupráce mezi ústředními orgány. E, to jsou ty hlavní body, je jich tedy celkem šest. I když samozřejmě existují i jiné věci, které jsou neméně důležité, ale nejsou tak, eh, nemají takový dopad. Třeba paní McGuinness hovořila o tom, že by se měla podpořit mediace v rámci tohoto nového nařízení. A když se podíváme na ty navržené změny, návrhy pro zlepšení. Za prvé mezinárodní únosy dětí. My zde navrhujeme, abychom zrychlili celé řízení a účinnost, protože ta řízení trvají příliš dlouho a návrat dítěte kolikrát ani nemá smysl, protože to trvá tak dlouho. Je důležité, aby děti nebyly oběťmi dlouhavých řízení, protože toto může mít eh, nenávratné důsledky. Eh, proto jsme přišli eh, s velmi konkrétními návrhy, tak abychom zlepšili rychlost řízení. Za prvé bychom měli Eh, určit ten dočasný rámec, kde musí padnout rozhodnutí ohledně návratu. My chceme eh, snížit maximální lhůtu v souladu se statistickými údaji, které máme. Většinou to trvá 165 dnů, aby se dítě vrátilo do země, odkud bylo uneseno. My to chceme snížit na maximálně 18 týdnů, 4 měsíce a půl přibližně. Chceme vytvořit eh, transparentní rámec tohoto limitu. Také chceme omezit počet eh, soudů v každém členském státě, které se zabývají těmito případy únosu dětí, protože tyto případy mezinárodních únosů dětí nejsou eh, každodenním chlebem těchto soudů a ta technická komplikovanost a to, že na sebe vzájemně působí různí aktéři, tak samozřejmě to je velmi komplikované. A toto uh, musíme učinit uh, rychleji, musí k tomu být uh, spe, nějak to být více specifické, aby tyto soudy specificky Eh, se tím mohli zabývat a ti jednotliví aktéři na to byli specializováni. Proto chceme eh, omezit počet soudů, kteří se budou, které se budou zabývat únosy dětí. Potom tady máme další věc, která způsobuje spoždění eh, a průtahy v případě návratu dětí a to, že v mnoha členských státech existuje možnost toho, že existuje odvolání a potom jedno odvolání následuje za druhým. A my chceme tedy omezit počet odvolání na jedno odvolání a chceme, aby se zajistilo, že soudy budou o moci vynést ten svůj rozsudek. Tak a potom pokud se mm, dojde k nějakému odvolání, tak potom, aby ten soud mohl dítě navrátit okamžitě. E, to se týká únosu dětí. Potom chceme se zaměřit na otázku vyslyšení dítěte, už o tom hovořila paní McDines. Eh, musíme vyslyšet nezletilého a musíme dbát na zájem a blaho dětí. To je věc zásadní tohoto nařízení. Na základě fungování nařízení jsme zjistili, že různé způsoby, jakým se vyslyší nezletilí, existují různé okolnosti, potom existují různé věkové kategorie a to vede ke komplikacím v přeshraničním kontextu a to jsou překážky, pokud je uznávání a výkon soudních rozhodnutí eh, v zahraničí. Proto chceme posílit eh, tady tento aspekt a chceme, aby tam byla pozitivní povinnost vyslyšet nezletilo. Tato povinnost už existuje v umluvě eh, OSN ohledně práv dítěte, ale my to chceme zahrnout do nařízení a chceme, aby se to uplatnilo ve všech eh, řízeních, eh, která pokrývá tady tento legislativní akt. To je tedy věc velmi důležitá vyslyšet nezletilého. A potom za druhé přizraniční dopady tohoto vyslyšení. My chceme, aby členské státy vzájemně uznávaly národní systémy, které se týkají vyslyšení dítěte. E, pokud to vyslyšení dítěte se uskutečnilo jiným způsobem nebo v jiné věkové kategorii, než by se to učinilo v tom samotném členském státě, tak aby se to akceptovalo, ale aby to nikdy nebylo důvodem pro zamítnutí, aby tedy existovalo vzájemné uznávání pro e, lepší takový volný e, oběh e, rozsudků. Potom volný oběh rozhodnutí, tedy zrušení exekuato, určitě už jste, exekuatur, už jste s tím určitě obeznámeni na základě jiných eh, právních nástrojů, kde jsme exekvatur eh, zrušili, ale eh, v tomto případě to bylo zrušeno částečně, jenom pro některá soudní rozhodnutí, třeba práva na přístup nebo některá rozhodnutí, která se týkají návratu nezletilého. Ale my to chceme, my chceme tady toto zrušení, tento systém rozšířit, eh, pokud je o automatický výkon a chceme to rozšířit na všechna soudní rozhodnutí, která se týkají rodičovské zodpovědnosti, svěření do péče, eh, ochrana dítěte. A chceme tedy celá zrušit eh, exekvator, nechceme to udělat nějak, nechceme to brát na lehkou váhu, chceme, aby existovaly záruky tak aby bylo zachováno právo na obhajobu, to je ta eh, klasická záruka, která se musí eh, zahrnout, když se zruší exekvatur. Další bod, už o tom také hovořila paní Megines, souvisí to s výkonem soudních rozhodnutí jako takových. Je to jeden z těch nejdůležitějších eh, slabých bodů, které vyvstaly v kontextu eh, veřejné konzultace a slyšení v parlamentu, tedy výkon rozhodnutí. Doposud se Evropská unie soustředila na to, aby eh, byl soud uznán to soudní řízení, aby bylo vykonáno i v jiném členském státě. Ale jak se to soudní rozhodnutí vykoná, tak to se ponechá na rozhodnutí toho přijímacího členského státu. A Viděli jsme, že v některých členských státech neexistuje specifický postup pro výkon rozhodnutí, které se týkají eh, rodiny a že je to jiné než v případě eh, obchodních záležitostí či finančních. To je, že se nezohledňuje ta potřeba rychle jednat v případě nezletilých. A často jsme svědky toho, že existují skutečné překážky eh, pro volný pohyb eh, soudních eh, rozhodnutí a všechna opatření, kterým je potřeba přistoupit, aby došlo k návratu nezletilého. Proto si myslíme, že v kontextu přepracování je důležité vyřešit tyto překážky, eh, co se týče přístupu ke spravedlnosti. A navrhujeme mít jednotné důvody pro zamítnutí návratu v celé Evropské unii, tak aby existovaly rovné podmínky, stejná pravidla hry v celé Evropské unii. Eh, pokud jde o eh, soudní eh, rozhodnutí v případě rodičovské zodpovědnosti a chceme omezit dobu lhoutu výkonu. My si myslíme, že bychom měli mít nějakou objektivní lhoutu 6 týdnů, tak aby se zaručil reálný výkon rozhodnutí a v případě, že tato lhouta se nemůže splnit, tak potom si myslíme, že soud by měl vysvětlit, proč došlo k tomu, že se nemo, nemohlo dojít k výkonu tohoto rozhodnutí v této lhůtě 6 týdnů. Další věc, kde navrhujeme změny. Umístění nezletilého do jiného členského státu. Souvisí to s těmi situacemi, kdy například eh, nezletilí musí být eh, svěřeno do dočasné péče eh, svojitelům. Nejedná se o Nejedná se tedy o adopci, jedná se, kdy e, dočasně umístíme do náhradní rodiny nezletilého. Je to článek 56, tato ustanovení se tím zabývají a my jsme dostali mnoho podnětů ze strany osob, které pracují v této oblasti, tedy to přeshraničí umístění nezletilých. A oni poukázali na to, že existují opravdu velké problémy, pokud jde o účinnost tohoto umístění v přeshraniční oblasti, že existuje, eh, existují velké průtahy, právní nejistota a že děti jsou v takové situaci, kdy uvíznou v byrokratických sítích. A přitom děti by měly tím projít velmi rychle tady tímto postupem, aby byly tedy pod ochranou nějaké náhradní rodiny rychle. Proto žádáme eh, postup, který by byl jednotný, postup souhlasu, abychom tento proces zoptimalizovali v případě přezranční umístění a abychom tam měli limit osmi týdnů, tak aby členský stát, který dostane žádost, tak aby tuto žádost buď zamítl nebo vydal svůj souhlas. A tímto způsobem by tento postup měl v budoucnosti lépe fungovat. A potom eh, v neposlední řadě spolupráce mezi ústředními orgány. Už zde bylo řečeno, že ústřední orgány eh, jsou základním eh, kamenem, jsou klíčovými orgány v těchto otázkách, protože poskytují podporu soudu, pokud jde o výkon rozhodnutí, tedy o v případě uplatnění nařízení a jsou tím přímým kontaktem s rodiči. Posílit spolupráci mezi ústředními orgány. A proto chceme posílit jejich úlahu e, v textu nařízení a stanovit tam, co se očekává od těch ústředních orgánů, když e, musí uplatnit tyto žádosti. A paní McGuinness o tom také hovořila. My chceme zahrnout do nástroje spolupráce s ústředními orgány také eh, sociální eh, služby a péče o, o nezletilé. Někdy je obtížné získat eh, zprávy ze sociální oblasti, tam třeba kam by mělo být umístěno to dítě, kde bude žít. A je důležité, abychom věděli, Eh, v jakém prostředí bude to dítě a jsou jiné orgány, eh, které jsou na tom lépe, pokud je o informovanost, například sociální služby a proto je chceme zapojit do tohoto systému spolupráce s ústředními orgány. To by tedy byly ty hlavní prvky, jejich šest v rámci tohoto návrhu eh, přepracování znění. Jsou tam ještě další změny, které jsou Mm, důležité, ale nemají eh, takový dopad a určitě během této diskuze se dozvíme další informace. So, thank you very... Takže děkuji vám mnohokrát za tu velmi zajímavou prezentaci a než se posuneme k další přednášce, tak bych zde rád přivítal paní Gebhardt, bývalou mediátorku EPP pro mezinárodní eh, děti. Takže ještě jednou vám děkuji, že jste mezi nás přišla a vítám vás. Nyní budeme pokračovat v naší práci a nyní mám to potěšení, že zde přivítám pana Miloše Haťapku, předsedu Brussels Recast Working Group. Takže prosím, máte na 15 minut slovo. Děkuji, Pane předsedo, vážené dámy a pánové, poslanci, eh, Slovenské předsednictví rady samozřejmě sleduje průběžně přípravu přepracování nařízení Brusel 2a a, a to velice pozorně, protože Práli, přáli, přeli, přáli jsme si tedy stanovit priority slovenského předsednictví. Předsednictví eh, slovenské vždy považuje nařízení Brusel 2 za velice důležité, protože se jedná o první a nejdůležitější nástroj v oblasti soudní spolupráce, který vlastně byl uplatněn na Slovensku a současně i v ostatních zemích. Ostatní nástroje, které se uplatňují na Slovensku, tedy jeden z prvních nástrojů, které jsme použili v této oblasti, když, jsme, když Slovensko vstoupilo do Evropské unie. Dále se domníváme, že jsme vlastně, respektive jsme tedy eh, smluvní stranou eh, úmluvy eh, týkající se úmluvy <clears throat> o úlevu dětí z roku 86 a mnoho ustanovení z naší země Brusel 2 se inspirovalo touto úmluvou. Jakmile bylo jasné, že komise schválí tento návrh, po začátku našeho předsednictví, tak jsme stanovili naše priority v této věci tak, aby se na konci našeho předsednictví podařilo předložit určitý eh, text, abychom poskytli určité prostředí, určitý kontext. Proč? Protože se domníváme, že tady tento, toto nařízení a tato věc je nesmírně choulostivá, citlivá, složitá záležitost a není to, je to, je to ještě složitější tím, že výsledky vlastně musí být jednomyslně schváleny v radě. Proto jsme se domnívali, že to, abychom vytvořili dobré pracovní podmínky, dobré pracovní prostředí, které by umožnilo delegacím eh, diskutovat eh, otevřeně a skutečně dohloubky o potřebách a problémech, že by to mohlo vést k situaci, která by nám umožnila, že později v rámci tohoto procesu dosáhneme výsledků, které by zohledňovaly potřeby, přání a problematiku jedno, všech členských států. Konalo se pět schůzí na technické úrovni, úrovni. První krátce před letním přestávkou, tam jsme diskutovali těch šest, o těch šesti oblastech politiky, které, o kterých jste hovořila Karen. To tedy je součástí návrhu komise a také jsme hovořili o dopadové studii která samozřejmě doprovází tady tento návrh. Následující schůze se potom zabývaly konkrétními specifickými ustanoveními textu v chronologickém pořadí a Dosud jsme se tedy zabývali těmi třemi prvními kapitolami nebo třemi hlavními oblastmi. Na poslední schůzi, která se konala před deseti dny, jsme se začali zabývat kapitolou čtyři. Stanovisko jednotlivých delegací je příznivé, staví se tedy kladně k tomuto návrhu, vítají možnost, že se podaří nalézt eh, řešení těchto problémů právního a praktického rázu, tedy řešení těch problémů, na které narážejí občané při desetilet, v tom desetiletém období eh, které má, z něhož máme tedy zkušenosti s uplatňováním nařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o první přeskum tohoto textu, tak rozprava se týkala zejména těch eh, upřesnění eh, politik a také vlastně pochopení a interpretace těch eh, ustanovení. Některé členské státy, dokonce mnoho členských států, vyjádřilo výhradu přeskumu. Některá prohlášení jsou zatím prozatímní, vzhledem k tomu, že postup národních konzultací ještě nebyl ukončen, nedospěl ke zdárnému konci. Tyto diskuse také jsou takovým procesem učení, jak pro členské státy, tak pro komisy, protože zde se zabýváme hloubkovou výměnou informací o způsobu, který jakým by některá řešení mohla nebo nemusela fungovat v jednotlivých právních systémech. Vzhledem k těm prvním diskusím, které jsme vedli a k vývoji debat, tak je možné načrtnout, jaká bude budoucnost, nebo respektive udělat si určitou přesnější představu o výsledku, kterého se nám podaří dosáhnout. Z tohoto důvodu já bych zde nechtěl příliš se rozšiřovat o těch věcech, protože bych mohl vyslat určitý chybný signál. Nicméně bych se možná mohl zmínit o otázkách, které vyvolali debatu, poměrně vzrušenou a hloubkovou debatu. U některých jsme to očekávali, u některých ani tak ne. Máme tam určitá ustanovení, která se vztahují ke stávající praxi, tak některé členské státy vyjádřily určité obavy interference těchto ustanovení s autonomními řízeními a postupy, které už existují v jednotlivých členských státech, což by mohlo mít e, dopad na národní postupy, na národní řízení bez, přes, bez těho přeshraničního prvku. Dovolte mi zmínit se o některých těchto záležitostech, o kterých se vedla debata. Ta debata se týkala poj, pojmu soudu, který by měl být nahrazen pojmem orgán nebo úřad, protože soud pokrývá také určité administrativní správní orgány, ale delegace členských států se obávají, že to by vlastně mohlo vést k určitým problémům a to dokonce k celé řadě problémů. Takže je potřeba skutečně, abychom byli velice bdělí, pokud se týká těch opatření, která budou platit pouze pro soudní instituce a nikoliv pro ostatní orgány. Diskuse o návrh, potom se zvedla také diskuse o návrhu zrušení respektive tedy v souvislosti s, umlu, s hákskou úmluvou z roku 76 a to také eh, vyvolalo debatu, kde se zdůrazňovaly určité výhody a nevýhody, zejména pokud jde o příslušnost kompetence soudu s rozšířením lhůty, pokud jde o výběr soudu. Reakce na to byla obecně pozitivní, ale vzbudilo to určité otázky týkající se postupu eh, takovéhoto rozšíření eh, příslušnosti v praxi. Ten nový článek týkající se provizo, prozatímních ochranných opatření, který také vychází z té hákské umluvy z roku 96, také vyvolal rozpravu, která obecně, ze které obecně vyplynul souhlas, ale také vyvolala spoustu otázek, zejména to týkající se postupu vracení po mezinárodním únosu dětí, také ohledně uznávání rozhodnutí a jejich provádění. Potom zde také vyvstala otázka, o které se debatovalo, týkající se způsobu, jakým by tato politika měla být zohledněna v textu nařízení nebo v tom přepracovaném textu nařízení. Zejména zde jde o ustanovení ohledně práv dítěte na to, aby bylo vyslechnuto, vyslyšeno, aby mohlo vyjádřit té stanovisko. Delegace vyjádřili a potřebu, aby zde bylo takové usnesení, žádné, žádná delegace nespochybňovala význam tohoto principu v, na, v, tek, ta nová kapitola týkající se únosu dětí, tak tam delegace v zásadě přivítali tuto novou strukturu a nové znění a domnívají se, že únos dětí si zasluhuje mít svou vlastní kapitolu. A to doplnění eh, současných ustanovení, to, to bylo pochopeno, ale také zde eh, vyvstaly určité otázky praktického rázu. Některé delegace také uvedly potřebu určitých větších, širších ambic eh, tady tohoto nového ustanovení. V průběhu slovenského předsednictví se budou konat ještě další schůze, kde se budeme zabývat kapitolou 4 ohledně uznávání a provádění a také ohledně zrušení exekvaturu. exekvaturu. Ve světle informací, které jsme obdrželi ze strany jednotlivých delegací dosud, tak bych mohl dojít eh, k závěru, že jsme dosáhli cílu předsednictví. Ovzduší v, rámci, v naší pracovní skupině je skvělé, je tam otevřená, konstruktivní pracovní atmosféra a jsem si jistý, že následující předsednictví bude moci pokračovat v těchto debatách ve stejném duchu konstruktivní spolupráce a skutečně v rámci spolupráce, která přinese své plody. Děkuji za pozornost. Pane Hatapka, děkuji vám za, vaš, za vaši prezentaci, za situaci také ve vaší pracovní skupině. Teď můžeme zahájit eh, skutečně ten náš workshop. Máme tu session 1, která se týká těmi strukturovanými procedurami pro eh, únosy dětí. Dále sekce 2 je posílení spolupráce mezi ústředními eh, orgány a dále ty chybějící vazby. A v rámci prvního bloku Vítám doktora Iliaru Preteli ze Švýcarského institutu pro komparativní právo. Takže prosím, abyste nás seznámil s tímto přepracováním, seznámila s, touto, s tímto přepracováním Bruselu 2a. Eh, Děkuji za tuto možnost vás oslovit Samozřejmě, že je s tím spojen také pocit velké zodpovědnosti, že jsem přesvědčena, že tato legislativa, o níž hovoříme, může mít velký dopad na budoucnost Unie, na eh, celkově na prostor ehm, spravedlnosti a bezpečnosti. Všichni vidíme, jak tato oblast je něčím, co nemůžeme eh, brát jako samozřejmost. Není to žádné dogma. Závisí na tom, jaký pocit eh, mají lidé eh, ohledně bezpečnosti, spravedlnosti uvnitř hranic, o možnosti ochránit své děti v těchto hranicích. A měla jsem eh, tu čest v roce 2014 tady představit eh, práci Institutu komparativního práva, kdy se zdůrazňovala potřeba eh, soudního vzdělávání, jak prostřednictvím srovnávacích znalostí, tak i jazyku a posílení celoevropské Eh, justiční kultury, která je předběžnou podmínkou splnění dvou, dvou cílů. Eh, procedury související s návraty a také právní stabilizací situace dítěte, které je předmětem takových eh, řízení. Vítám změny navržené v recastu, ale musíme eh, také výrazně posílit povědomí o těchto otázkách. Připomenu nejprve několik stručných bodů. První spočívá v tom, že společná evropská kultura samozřejmě již existuje v praxi, eh, v podobě každodenní činnosti evropských občanů a není to zdaleka jenom výsada specialistů, expertů, je, ale každodenního života. Druhý bod. Evropská právní kultura může být posílena stejným um, receptem, to znamená, je, jako je, eh, byl ten proces pohybu občanů mezi Paříží, um, Boloňou. A mně se skutečně zdá, že je eh, urážlivé stigmatizovat pouhou změnu eh, bydliště dítěte jako únos. Nesmíme eh, podceňovat to, jak působí slova. V mé poznámce jsou tři případy chování rodičů, které lze charakterizovat jako skutečný únos. První se zahrnoval švýcarsko-egyptské dívky, které otec eh, na dva týdny odvezl na dovolenou do Egypta a díky soudnímu pověření tunského eh, soudu navzdory souhlasu dítěte a ta matka eh, se teď snaží dostat ty dívky zpátky do Švýcarska. Ale tyto, tyto dívky nejsou v Egyptě ve škole, a egyptské orgány ne, vůbec nevědí, nevědí, kde jsou. Jak víte, tak Egypt neratifikoval eh, úmluvu z roku 1980 a tudíž není možno využít eh, odpovídajících struktur ve vztazích mezi Švýcarskem a Egyptem. další se týkají anglo-australského sňatku, kteří měli eh, vztah až do věku tří let dítěte, kdy matka se rozhodla se nakonec připojit ke svému partnerovi, aby byli oba v, v Austrálii. Ona se přestěhovala do Austrálie, ale tam zjistila, že její partner už měl stabilní vztah s jinou ženou. okamžitě se eh, rozhodla, že se vrátí do Británie. A eh, vzhledem k tomu, že pak bylo jednostranné rozhodnutí matky změnit eh, bydliště, s nesouhlasil, eh, vzhledem tomu, že to dítě nikdy nemělo obvyklé bydliště v Austrálii. Eh, ona si uvědomila, že on měl ty jiné vztahy pouze pouhé tři dny poté, co vkročila na australskou půdu. Dále rozpad litevské rodiny. Dítě eh, ve věku 9 let měla žít s matkou a mít kontakt s otcem. Jenže Matka jí vzala do Anglie, kde se ucházela o práci. A e, o, dítě bylo, té matce bylo nařízeno, aby vrátila dítě do Litvy, e, pokud nezíská e, povolení zůstat e, v Anglii po dobu soudního řízení co, nám, eh, co, ne, co, se, co se můžeme poučit z těchto případů? Jednak to, že případy, jako byl třeba ten první, to jsou případy, na které se vztahuje Hákská umlova z roku 1980. To znamená, aby se vycházelo eh, z těch situací, kde se děti s dětmi je nakládáno jako s majetkem jednoho z rodičů. To často vychází z interpretace osobních práv, některých právních eh, kultur ke v souvislosti s eh, pohlavím, kdy se prostě dává eh, svěřické právo, pě právo péče pouze jednomu z rodičů, matkám nebo otcům. A samozřejmě, že teoreticky by mělo být předcházeno podobným situacím v rámci evropského prostoru. Prostoru s ohledem na to Evropský legislativní orgán může věnovat větší pozornost těm aspektům toho jevu, které jsou specifické pro evropské případy. Mezi evropské, intraevropské případy se podobají jenom do určité míry tomu klíčovému eh, jevu, kterému se říká, eh, aby, je který je charakterizován jako únos. Eh, často to souvisí s, se základní svobodou pohybu, jak ukazuje například ten třetí případ. Podle nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora 27. října, tak právo na pohyb, pokud má dopad na život dítěte, tak je relevantní, kdykoliv lze prokázat, že to rozhodnutí může mít nějaké negativní dopady na postavení eh, dítěte, které je podrobeno a svěřeno v péči toho rodiče, který využívá své svobody pohybu. K tomu jedna kritická poznámka je následující. Zákaz využití článku 13 Hakské umluvy um, o odmítnutí navrácení dítěte bez ohledu na e, situaci dítěte. To rozhodnutí nevrát, nevrátit dítě může poškozovat jeho základní práva, stejně jako rozhodnutí, tedy ho vrátit, stejně jako rozhodnutí ho nevrátit. Kdokoliv, kdo zakusil selhání dlouhodobého tak projektu rodinného, tak ví, jak je těžké obnovit prostředí, které eh, je eh, užitečné a příhodné pro zdravý rozvoj dítěte. Nové ekonomické zdroje, lidské zdroje, nové logistické zdroje je nutno najít takovém případě. Prosím, jestli můžete hovořit pomaleji. Mohu ještě dvě minuty v tom případě? Takže jenom jsem říkala, že i v těchto situacích, které jsou jednodušší, kde mohou být ekonomické, existovat ekonomické zdroje, tak i v těchto případech musíme bedlivě přeskoumávat situaci, v níž se dítě nachází. A ta ten recast je příležitostí k tomu, jak již předesílala paní McGuinness, abychom vyřešili ty lidské tragédie, které se skrývají často v pozadí těchto případů. A to je právě vyslech, vyslechnutí toho dítěte, aby to dítě samo um, mělo, svůj, mělo hlas, um, což by mělo proběhnout prostřednictvím mediátoru, aby um, tito zprostředkovatelé existovali, kteří mají zájem o ten případ, protože právo dítěte nechceme, aby se stalo příliš těžkou zodpovědností, na, eh, kterou ponese jenom dítě samotné. Klíčovým faktorem vzájemné důvěry je podpora dialogu. Dialogu s rodičem, s dítětem, prostřednictvím mediátorů, prostřednictvím ústředních orgánů a e, různých výměn informací, které je potřeba prosazovat. A vyšetření případu před eh, rozhodnutím ehm, o eh, udělení svěření dítěte do konkrétní péče, tak nesmí vycházet, musí být takové, aby to eh, samozřejmě fungovalo i v širším kontextu, nejenom z perspektivy recastu. To je velice důležité. Kdykoliv existuje nerovnováha v míře integrace jednoho dítěte oproti jinému do státu, kam bylo dítě přemístěno, takže můžeme dokonce hovořit o referenčním státu pro eh, obě strany sporu. Kdykoliv jeden z rodičů se přestěhoval v zájmu založení rodiny a pak eh, je eh, náhle Eh, zakouší problémy s jazykem nebo s tím, že nemá pracovní příležitost, nemá, nemá, eh, konta, nemá síť kontaktů, tak je důležité, jaký má referenční stát, aby nedostal pocit, že eh, je jaksi uvězněn, že je uvízlý v té zemi, do které se přestěhoval. To by měla být celkově ta filozofie toho recastu, aby eh, se podporovala větší spolupráce mezi všemi eh, operátory, včetně ústředních orgánů, soudců, profesionálů, mediátorů, sociálních pracovníků a v neposlední řadě také rodičů samotných. Aktivní um, úsilí o nalezení kompromisního řešení komunikace se soudcem a z, tedy z, ve státě obvyklého bydliště a státě nového bydliště, tak tím může být vytvořena dodatečná vzájemná důvěra a tím přispět k eh, zjednání spravedlnosti pro eh, všechny evropské občany. A omlouvám se, že jsem, eh, jestli jsem překročila. So, thank you very much and, and sorry for interrupting you, but... Děkuji. A omlouvám se, že jsem vás přerušil. Ale když eh, někdo hovoří příliš rychle a eh, pro tlumočníky je to příliš rychlé, tak si myslím, že stojí za to vás přerušit, aby vám bylo dobře rozumět. A nyní dám slovo panu eh, Kristoforovi eh, C. Polovi, který je mediátorem a který je eh, ředitelem MIKK, což je německá organizace mediace pro přezraniční mediaci v rámci rodin. Máte slovo. Good afternoon to everybody. Thank you. Dobré odpoledne všem. Eh, děkuji vám, že jste mi dali možnost eh, se na vás obrátit a vystoupit zde, abych mohl pohovořit o eh, mediaci v rodinách. Během posledních let došlo k velkým konfliktům Eh, mezi Německem a Francií a to vedlo k tomu, že se podpoří v rámci těchto zemí mediace. Tři poslanci v Německu a ve Francii se společně s evropskými poslanci se rozhodli na tomto pracovat a eh, vždycky ten jeden Němec a jeden Francouz pracoval společně a vlastně eh, představovali kulturu obou zemí a Eh, každý tedy z nich i hovořil jazykem i toho druhého a představovali i dvě eh, pohlaví, takže byl tam vždycky eh, muž a žena. Tento projekt francouzsko-německé mediace stál u zrodu modelu sítě mediace v Evropě. Potom později profesionální mediátoři eh, přijali tento model. Máme článek 7 eh, úmluvy 90 a tam se píše, že všechny úřady přistoupí k potřebným opatřením, aby zajistili návrat nezletilého nebo aby došlo k přátelskému eh, řešení konfliktu. V roce 96 Umluva hovoří o mediaci a o podobných metodách nejenom pro případy únosu dětí, ale také pro všechny problémy související eh, s rodinou, přeshraniční povahy eh, v souvislosti s rodičovskou zodpovědností, návštěvami a tak dále. A nyní při přepracování bruselského nařízení v článku 23 se píše, co nejdříve je to možné, běh, eh, soud ověří, zdali obě strany mají vůli dojít eh, k řešení ve prospěch nezletilého vždy za předpokladu, že toto nespozdí tato řízení. Tak jak velmi správně řekla paní McGuinness, přezraniční únosy dětí, svěření do péče, toto eh, vše je ovlivněno tím individuálním konfliktem a často řízení eh, nezohledňují vzájemné vztahy a často jedinou reakcí, protože jsou tam eh, emoční i soudní aspekty věci. Přeshraniční rodinní mediátoři fungují jako most mezi rodiči. Tito mediátoři by neměli mít jenom eh, vynikající komunikační dovednosti, ale také eh, by měli zvládat mezikulturní komunikaci a také zvládání sporů. Mediátor, co se týče pouze mm, tohoto eh, právního kontextu, tak většinou nemá tady tyto schopnosti. A v případě přezraniční mediace, tak to se vždy činí trošku ve stínu zákona, protože zákon je důležitý rámec, A tento význam eh, někdy podceňují mediátoři, kteří nemají eh, potřebné právnické znalosti. A potom ta šestitýdenní lhůta je eh, velkým tlakem na mediaci. Mediace se musí udělat rychle, správně, ale tato mediace nemůže vést ke průtahům. Proto je potřeba, aby mediátoři byli dobře vyškoleni ti přeshraniční mediátoři. Tito mediátoři musí vždy dobře znát obě kultury, odkud pocházejí rodiči, musí hovořit oběma jazyky, pokud rodiči hovoří odlišnými jazyky. Musí mít právnické vzdělání, ale také psychosociální a musí zastupovat obě pohlaví. A co se týče osobní zkušenosti, eh, já jsem byl mediátorem v mnoha přezraničních eh, případech a tento model spolumediace představuje opravdu hodně záruk pro úspěch. I když ta laťka je velmi vysoko, tak ve většině případů je možné toho dosáhnout. MIKK má mediační síť, máme přes 150 eh, kvalifikovaných mediátorů v Evropské unii a můžeme provádět mediaci ve více než 30 jazycích. Nemáme komunitární statistiku, pokud jde o rodinné přeshraniční případy, které přebere tato mediace. Organizace jménem, které hovořím, organizace MIG, je jediná organizace, která zveřejňuje roční statistiky, pokud jde o přeshraniční mediaci. My jsme zaznamenali obrovský nárůst mezi lety 2008 a 2016. 29 až 216, žádost o informace a žádost o mediaci a žádost o poradenství. Víme ze zkušenosti a díky zpětné vazbě, kterou jsme dostali od mediátoru z MIG, že tato čísla odráží pouze polovinu skutečných žádostí o mediaci. Přeshraniční rodinní mediátoři, kteří jsou proškoleni MIKem, tak můžou požádat o to, aby byli zaregistrováni na seznam, který je na internetu a také se můžou zapsat do seznamu přeshraničních rodinných mediátorů Evropské sítě. Předpokládáme, že eh, Mm, stejný počet eh, rodičů jde rovnou za mediátory, aniž by prošli přes eh, radu MIK. Statistiky, ta čísla jsou, nebo ta písmena jsou velmi malá na slajdu. Tady vidíte ale statistiku roku 2015. Přišly žádosti z 54 zemí žádosti o informace ze strany eh, matek, eh, otců, náhradních rodin, adoptivních rodičů nebo eh, nezletilých, nezletilých těm, kteří zůstali bez nezletilých a v Německu to byly především Spojené státy, Španělsko, Polsko, Mexiko, Turecko, Švýcarsko a tak dále. A tady na této tabulce vidíte počet žádostí o mezinárodní mediaci. Nejzajímavější část je ta, že statistiky ukazují velký nárůst v případě e, přemístění. V roce 2008 to bylo pouze 8 případů a v roce 2016 do posud 26 případů. To je zcela jistě díky preventivní funkci nebo díky prevenci, která je v hádské umluvě, protože rodiče jsou si vědomi toho, že v jaké situaci se nachází v případě návratu dítěte a toto ukazuje, že ty e, služby, které předcházejí mediaci jako MIG, tak jsou zcela zásadním nástrojem pro to, aby rodiče se rozhodli pro mediaci. Z naší zkušenosti 75 eh, mediací skončilo rozhodnutím či memorandem o, eh, o dohodě nebo alespoň částečné memorandum a další číslo v roce 2015. Žádosti o informace, které dostal MIG, se eh, týkalo přes 242 dětí. Co se týče školení soudců, tak měli by soudci být proškoleni v tom, aby se strany rozhodly pro mediaci a tak, aby mediace byla zahrnuta do soudního řízení, aniž by to způsobovalo průtahy v případě ochrany nezletilých. Soudy a ústřední orgány by měly odkázat strany na mediaci Měli by je podpořit, tedy aby ty strany eh, sporu se obrátily na mediace, eh, tedy mít informace, eh, Máme tedy dopisy, modely, které tyto soudy mohou použít. Co se týče pracovní skupiny o vzájemném uznávání výsledků mediace, tak na tomto se musí pracovat, tak aby to bylo ještě nad rámec hranic Evropské unie a měly by tam být také smluvní strany Hakské úmluvy dvě Tady se získá, dosáhne snížení eh, nákladu o dvě třetiny a tady vidíme, že přezraniční eh, mediace představuje úsporu a že je to významná úspora pro eh, strany, protože když vědí o té možnosti mediace, proto členské státy Evropské unie by měly podpořit občany mm, v případě mediace. Potom, co se týče demografických změn v Evropské unii, jako výsledek eh, migračních toků vedly k eh, nárůstu sporů, pokud je o svěření do péče tam, kde neexistuje mezinárodní právní rámec. V těchto případech mediace často je jediným způsobem, jak pomoci rodičům, aby došli k eh, nějaké dohodě nebo řešení, pokud je o rodičovskou zodpovědnost a svěření do péče. My zde doporučujeme, aby se uplatňovaly programy mediace s e, třetími zeměmi, které nejsou signatáři Haxy umluvy a děkuji za pozornost. Děkuji vám velice, pane Paule. A nyní poslední prezentace z tohoto posledního e, bloku doktorka Nicole Galus. Srdečně vás vítám také z z bruselské advokátní komory, která nám uvede stanoviska specializované právničky a složitost a problémy, se kterými se setkávají v praxi v této oblasti, tak prosím, máte 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Když analyzujeme judika, belgickou judikaturu v oblasti únosů dětí, tak si z toho můžeme vzít takové čtyři hlavní obtíže. Já se zmíním o té první, protože se týká přímo zemí Evropské unie, ale naopak třetích zemí. To je otázka kumulace platných úmluv, Hákská úmluva, Brusel a tak další. To se týká našich otáz. Další problém spočívá v definici pojmu obvyklého bydliště dítěte naše soudy odkazují, i když to nepatří do oblasti působnosti nařízení Brusel 2a, odkazují tedy na definaci, kterou dal Evropský soudní dvůr, ale která je ještě dost těžko proveditelná, těžko interpretovatelná vzhledem k těm faktickým záležitostem, které se musí zohlednit, aby se definoval tento pojem obvyklého nebo běžného bydliště. Třetí problém, na který narážíme, se týká definice nezákonného přemístění nebo cestování a té péče, tedy to je pojem, který neexistuje v belgickém eh, právu, známe formu ubytování, eh, hlídání a tak dále, ale pojem péče nebo hlídání, tedy definice tohoto pojmu z hlediska pravom, rozhodovací pravomocí dítěte, to není přesně stanoveno. A potom za čtvrté, ten hlavní problém spočívá v aplikaci uplatňování různých výjimek z obecného pravidla okamžitého návratu dítěte. Okamžitý návrat dítěte spočívá na presumpci toho, že návrat tedy je ve shodě se zájmy dítěte. Zájem dítěte je zde vnímán obecně abs- abstraktním způsobem, aniž bychom se zabývali samotným meritem věci, protože meritum věci patří vlastně, je v souvislosti tedy se stanovením toho obvyklého bydliště před únosem nebo před přemístěním dítěte. Tato presumpce, že to skutečnosti, že okamžitý návrat je v zájmu dítěte, má určité výjimky, zejména výjimky související se závažným rizikem nebo nebezpečím pro dítě, takže tady tyto výjimky předpokládají konkrétní přeskum zájmu dítěte, to znamená přeskoumání na základě všech konkrétních specifických okolností tohoto případu, konkrétní přeskum, který je tím více nezbytný, že je potřeba zohlednit také uplatnění článku 3 New Yorkské úmluvy o právech dítěte. Takže když chceme zanalizovat konkrétní zájem dítěte, tak samozřejmě nevyhnutelně zde dochází k průtahu řízení, protože je potřeba analyzovat konkrétní situaci, je zde problém toho vyslechnutí dítěte, problematika opravných prostředků proti tomu rozhodnutí a toto všechno vede k tomu, že lhůta toho řízení se prodlužuje a že čím více čas plyne, tak to vlastně konsoliduje tu situaci. Dítě vlastně jak si už se zabydluje v tom svém útočišti a potom ten návrat je považován někdy za poměrně obtížný, protože to dítě, pokud bychom mu vnutili tento návrat, tak by vlastně došlo určité újmy. Takže jsou zde poměrně překážky nebo výjimky tohoto obecného pravidla okamžitého návratu, tak za prvé to je délka průtah těch řízení a druhá výjimka je vlastně ten protiklad mezi zájmy dítěte, které jsou abstrahovaným hlavním zájmem a potom dítětem samozřejmě v souvislosti s konkrétním zájmem vycházejícím z konkrétní specifické situace. Lohůta nebo plynutí času samozřejmě vnese určitý dočasný prvek a právě tady tento dočasný prvek který jak Hákská umluva, tak nařízení Brusel 2a by chtěla vyloučit a stanovit to pravidlo okamžitého návratu. Já uvedu několik příkladů judikatury, ale omezím se tedy pouze na jeden případ, který považuji za to, jako takové rezimé toho, co se nachází v belgické je to rozhodnutí odvolacího soudu z 11. února 2010, kde se soud vyjádřil, zatímco to, ten únos nebo to nezákonné e, přemístění už se odehrálo v dubnu 2008, skoro před dvěma roky. A soud vlastně e, vynesl takové rozhodnutí, že je potřeba zohlednit dočasný rámec když vlastně neproběhne to vyřešení rychle, tak ten článek, na kterém spočívá povinnost okamžitého návratu, to znamená příslušnost toho soudu, toho státu obvyklého bydliště před únosem nebo před tím přemístěním, tak tento odkaz okamžitého návratu už není uplatnitelný. Takže to se vlastně, pokud se to neblíží soudu místa toho obvyklého bydliště, ale spíše se uplatňuje příslušný soud toho nového místa bydliště to je dopad, který bude mít délka řízení. A náš kasační soud říká to též Návrat Ten nemůže být nařízen automaticky anebo mechanicky. Zájem dítěte závisí na konkrétních, specifických a individuálních okolnostech, takže je to potřeba hodnotit, přeskoumávat případ od případu což samozřejmě vyžaduje analýzu, která bude také trvat určitý čas. Takže co můžeme udělat, abychom se vyhnuli tomu, že toto pravidlo okamžitého návratu v souladu se zájmy dítěte, že mu nebude bráněn ten dočasný prvek, tedy to plynutí času. Mám pocit, že zde máme dvě cesty, kterými se může ubírat naše úvaha. Ta první je úvaha o pojmu zájmu dítěte a o funkci, kterou hraje zájem dítěte. Když čteme ty zprávy, zpracované výborem pro uplatňování na umluvy o právech dítěte, tak ta zájem dítěte nemusí být stejný podle toho, zda je to procedurální povinnost nebo pod zásadní povinnost. A je to rozdíl, který vlastně může být vzat v úvahu v rámci mezinárodních únosů dítěte, kdy tento pojem nemusí být stejný, co se týká funkce podle toho, zda vedeme rozpravu o okamžitém návratu nebo o těch otázkách merita věci. Druhá cesta, kterou se může ubírat naše úvaha, to je reforma toho procesu, tak, jak je uveden v nařízení Brusel 2a. Já se nechci vracet k tomu, co zde již zaznělo ohledně úvah v souvislosti s touto reformou. Jsou zde dvě hlavní osy, které považuji za důležité. První, to je vlastně zdůraznění mediace. Domnívám se, že všichni lidé z praxe, z rodinného práva jsou si vědomi toho, že soudní řízení nemusí být nutně vhodné pro otázky rodinného práva. To platí pro všechny záležitosti rodinného práva, ale také ještě více pro ty naléhavé situace, kde je naléhavě potřeba napravit nějakou situaci a vyhnout se přerušení vztahu mezi členy rodiny. Takže je potřeba propagovat mediaci, nejen zorganizovat mediaci, ale také ji propagovat informovat, stimulovat lidi k tomu, aby tedy použí, využívali mediace. Pokud to není možné, pokud jsme v rámci soudního řízení, tak musíme lépe definovat časový harmonogram toho řízení a tak, aby byl slučitelný s požadavky samotného řízení se soudní praxí, ale aby byl také slučitelný s tou naléhavou situací. To znamená, omezení počtu opravných prostředků, to znamená specializované soudy, specializovaní soudy, soudci na oblasti únosů, což existuje v belgickém soudnictví, sankce při nedodržení povinnosti návratu a také to znamená, domnívám se, zrušení procesu exekvatury i se zavedením určitých záruk. Dnes je zde pouze rozhodnutí o návratu do toho původního státu. To je článek 11.6, kde vlastně ten stát původu má poslední slovo, který může využít cestu bez exekvatury podle článku 40, určitě by bylo vhodné, aby rozhodnutí o návratu z toho státu nového, tedy nového bydliště, mohlo využívat také tohoto e, postupu bez procesu exekvatury, protože jinak by docházelo k velmi složitým řízením. Představme si takovéto rozhodnutí o návratu, které je přijato v tom státu nového bydliště, že by se neaplikoval článek 40, tak ten rodič, který unese to dítě, odejde do jiného státu Evropské unie, dítě bude tedy obětí mezinárodního únosu, bude to sledovat postup exekvatury a pak by se musela zase vést to řízení v tom státě toho nového bydliště. Na závěr bych se chtěla vrátit k tomu, co zde již bylo řečeno o sladění, sjednocení práv dítěte. Možná, že by bylo také dobré přehodnotit postup podle článku 11.6, postup, že poslední slovo má ten stát původu, stát původního bydliště, když vydává se rozhodnutí o návratu, tak to tedy bude vykonatelné, ale za dodržení určitých podmínek, k nímž patří vyslechnutí dítěte samozřejmě, pokud tedy to dítě nemá věk, který by zabránil tomuto vyslechnutí to vyslechnutí může být někdy velmi obtížné, takže máme zájem o skutečnou nesjednocení pravidel vyslechnutí dítěte. Druhý bod, když máme řízení, kdy ten rodič, který unese dítě, je proti návratu a uvádí nebezpečí, které by dítě podstoupilo, pokud by se vrátilo do toho státu původu, tak potom ta věc musí být vezmeno tak, aby mohla být přijata opatření pro ochranu dítěte. Tam ten stát nového bydliště může přijmout určitá rozhodnutí o ochraně, eh, ochranných eh, opatřeních, která budou tedy doprovázet dítěte, například, že by se uznalo a provedlo potom toto rozhodnutí v tom státě původního bydliště dítěte. Toto všechno by asi přispělo k určitému zkrácení těch řízení. Děkuji. Takže děkuji vám. A nyní se nabízí možnost položit otázku, takže pokud chcete, máme pár minut. Můžeme ještě pár minut přidat, tedy začínáme trochu se spožděním, ale začněme otázkami a odpovědmi. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Pane Zvěvko, vy jste se možná chtěl vyjádřit jako první, protože jste zpravodajem. Každopádně jsem velmi rád, že Evropská komise předložila tento návrh a e, tady mám e, závěrečnou zprávu, kterou jsem napsala v roce 2006 a vidím, že některé ty návrhy, které jsem tenkrát představila, tak jsem zjistila, že se odráží v návrhu Evropské komise a to mě opravdu těší. A tomu patří e, mezi jinými těžiště na mediaci. Já jsem tenkrát byla součástí německé skupiny a tyto eh, zkušenosti vidím, že byly využity. Mediace si myslím je jednou z nejdůležitějších záležitostí, ale, ale to je ta otázka, kterou mám. ten čas, kdy, kdy probíhá to řízení, musí být eh, zkráceno, ale chceme, aby ta mediace byla provedena dobře a ta mediace vyžaduje čas. A také se musíme ujistit, že když rodiče eh, eh, se rozhodnou pro mediaci, to není jejich povinnost, eh, tak aby tam byla také zmíněna otázka promlčení, protože tady, kdo nepoužije toto řízení, aby, že se k tomu rozhodne, tak to je velmi důležitá věc kterou já se chci zabývat a uh, musím se ještě podívat uh, na text. A potom eh, já bych se chtěla obrátit na eh, paní Preteli. Vy jste řekla, že musíme být velice obezřetní, pokud jde o ty eh, ty jednotlivé výrazy, tedy dětský, dětský únos a odebrání dítěte. Musíme si vyjasnit tady tyto termíny, tedy to odebrání dítěte a únos dítěte. Eh, protože někdy ty rodiče dělají něco, o čem nevědí, že to nesmějí dělat. Tady bychom neměli hovořit tedy o únosu, ale o odebrání. A tady potom bychom ehm, měli eh, uplatnit tady ty části, ty nejtvrdší části, které eh, jsou v této legislativě, protože někdy se jedná o komplikované situace v případě rodičů a na to se musíme zaměřit. Jsem ráda, že se v této práci pokračuje a ještě jednou si pořádně prohlédnu eh, tento návrh textu a určitě tam jsou velmi dobré věci. Dank, Frau Děkuji, paní Gerhard. A nyní má slovo Tadeusz Civka. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, našim panelistům a Eh, chci se vyjádřit také ehm, k radě a komisi. Vnímám to velice pozitivně, i když téma, o kterém je řeč, je velice citlivé a komplikované, ale přesto postupujeme před. Ehm, členské státy to nebrzdí. Vnímáme skutečně naléhavou potřebu přizpůsobení stávajících nástrojů a vytvoření nových nástrojů. Určitě to sehraje důležitou v roli v našich nadcházejících jednáních. Jistě dospějeme k pozitivnímu výsledku. Ale vždycky, když um, hovořím o takovéto zajímavé otázce, když poslouchám některé osoby, jako tomu hovoří, stále znovu opakujeme, že zájem dítěte je tím hlavním důvodem hledání legálních eh, právních řešení, ale často je zatím zájem rodičů. Je tu vazba mezi zájmy dítěte, rodičů, členského státu. To všechno je provázané. A proto se vás táže následující věc. Ty obavy, které by se mohly objevit například zejména v radě, když při práci na tomto nástroji, eh, například, eh, myslím si, že odstranění procedury exekvatury je nezbytné, protože zrušení exekvatur zkrátí dobu řízení, což je potřebné právě v kontextu nejlepšího zájmu dítěte. Mám určité zkušenosti a chtěl jsem se eh, zeptat právě na to eh, vyslechnutí hlasu dítěte. Já jsem přesvědčen, že je to závazná záležitost. Prostě to žádná diskuze o tom nemůže být. Ale bude se jistě diskutovat, od jakého věku může být dítě Eh, vyslechnuto. Od jakého věku může dítě logicky popsat, eh, prezentovat svoji situaci? Kdy může dítě se vyjádřit svým stanoviskem k té situaci? A eh, třetí otázka, která je, kterou probíráme, až budeme připravovat konkrétní změní, že by měl být zmíněn eh, zodpovědný orgán. V některých členských státech totiž chybí eh, specializované rodinné soudy, v jiných státech jsou. A pokud budeme omezovat počet um, ústředních orgánů zodpovědných za um, tyto otázky, tak je důležité to podle toho sformulovat. Protože je to emocionální situace, takže tohle jsou, bych řekl, ty tři základní otázky, které budu mít na, na srdci nejvíce. Pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří nám dnes hovořili o přepracování nařízení Brusel 2a. Lidské problémy nesmírně důležité jsou zde ve hře, zejména přeshraniční rodinné konflikty, což osobně bych nazval mezinárodní únosy dětí, když možná to není vhodný výraz. Já ve svém volebním obvodě často se na mě obracejí rodiče, kteří jsou oběťmi nebo se považují za oběti takovéhoto únosu dětí. A rád bych vám řekl, já nevím, zda je to specifický příklad, případ, ale často se jedná o problémy francouzských dětí, které jsou uneseny do Německa. A rád bych se tedy zeptal, zda tyto případy, které jsou poměrně časté, možná mám smůlu, že je to specifický případ v mém volebním obvodu, ale myslím si, že ne, protože je zde ten projekt přeshraniční německo-francouzské mediace, takže by mě to vedlo k tomu, že je to poměrně obecný problém. Někteří jste se zmínili o mezinárodní rodinné mediaci. Ano, samozřejmě zaujala mě prezentace zástupce organizace MIG. Zapamatoval jsem si číslo, které mě příjemně překvapilo. 65% mediací v rámci MIG dospělo k dohodě. Takže kladu otázku, zda jsem to dobře pochopila. Pokud ano, tak určitě je to příklad, kterým bychom se měli ještě více inspirovat a rozvíjet ho. Druhá věc, která mě zaujala, to je myšlenka té lepší spolupráce mezi centrálními orgány. Pochopil jsem to tedy dobře, že by bylo potřeba přesvědčovat státy o tom, aby eh, vytvořili, rozvíjeli specializované soudy na oblast únosu, které by mohly pravděpodobně lépe a odborněji řešit ty problémy. A potom poslední problém, to je zrušení exekvatury Někteří z vás se o tom zmínili a zde přiznávám, že možná mám více pochybností, jsem méně nadšený, protože nevím, zda by se nejednalo o nepřiměřený zásah do svrchovanosti státu. Ale děkuji vám předem za odpovědi. Děkuji, pane Lebretone. Takže jsou tu dotazy. Možná komise by mohla si říct slovo jako první, nebo doktor Pol. ne každý musí odpovědět úplně na všechno. Takže prosím, pan doktor Paul, děkuji, děkuji, že mi dáváte možnost odpovědět otázky, jež byly položeny. Nyní přejdu do Němčiny, protože jste padla německá otázka, hovořila jste o nutnosti mít eh, ta řízení v určitém časovém rámci. Máte naprostou pravdu, to je jedna z největších obtíží, na kterou narážíme, když vidíme, jak neuvěřitelné ty konflikty těch rodičů jsou, které přicházejí do mediace. Mediace je strukturovaný proces a musíme samozřejmě tuto strukturu potom provádět v krátkém časovém plánu do, do, od začátku do konce, tak aby ten čas mezi tím byl skutečně intenzivně využít ke směřování zájmů rodičů, ale prostě také ti rodiče, kteří někdy eh, jsou velmi vzdáleni a tak dále. To vyžaduje školení, velmi dobrý trénink musíme to, ne, nepodaří se to vždy, ale daří se to poměrně tak často, jak jsem tedy říkal. A také organizujeme mediaci přímo před tím termínem slyšení u soudu, tak aby vlastně ten rodič měl také možnost přijít k tomu soudu, přijít k tomu slyšení, potom dva nebo tři dny probíhá ten proces mediace a je to takové umění, ono opravdu, ale naštěstí často se to daří. Teď se vracím k vaší otázce. Eh, počet případů a, eh, a eh, míra úspěšnosti, není to 75, je to 65 a pokud jde o specifickém případu eh, Francie, Německo, eh, Německo je zemí s nejvíce sousedy, máme stejný počet konfliktů s mm, stranou francouzskou, nizozemskou, polskou, rakouskou, je to prostě typické. A iniciativa toho německo-francouzského projektu, to byla iniciativa francouzského a německého ministra spravedlnosti. Oni řekli, že protože jsme partneři, měli jsme určité těžké historické chvíle, měli bychom se pokusit teď o něco jiného. To myslím, že bylo velmi specifické a vy, paní Gebhardt, byste to jistě mohla potvrdit. Jak tedy, jak se nám daří s, s těmi 65%. Není to snadné. Já jsem se zabývám mnoha těmito případy, ne všechny byly úspěšné. Ale když máme dobrou předběžnou meditaci, mediaci, tak dobrá, dobrý servis předběžného zprostředkování připraví strany, strany na eh, mediaci, eh, jak si vytvoří příznivý terén, půdu, v níž je poté možno, možno snadno získat pouze jakési posvěcení tohoto soudu a ústředních orgánů a obě strany jsou vděčné na to, za to, že s nimi strávíte eh, čas a že se situace vyřeší. Takže jakže to děláme, no je to samozřejmě těžká práce. Děkuji. Komise? Děkuji. Jen k pár bodům. Takže jednak, abych navázala na to, co řekl doktor Paul. Jistě, že mediace si vyžádá určitý čas, ale máme některé již osvědčené postupy a třeba v rámci Evropské eh, justiční sítě se snažíme je sdílet tam, kde je mediace přímo součástí daného řízení, jako třeba v Nizozemsku, tam tak to funguje velmi dobře, je to velmi úspěšné a je možné dokonce i v krátké době ehm, to využít, dokonce i v, případě únosu. Pokud jde o um, určitou promlčecí lhutu, jistě by to nemělo mít dopad na takové promlčecí lhuty. Máme směrnici o mediaci, když se strany uchýlí k mediaci, tak dojde k mm, přerušení běhu promlčecí lhůt, ne, ne, nemůže to mít, nemělo by to být negativní dopad na jakoukoliv ze stran, která pak e, se chce ucházet o řešení u soudu. A pokud jde o vyseknutí zájmu dít, e, hlasu dítěte, e, pane Zivka, vy jste řekl, že by bylo ideální, kdybychom měli společné standardy. To by byl skutečně ideál. Už mm, jsme se o tom bavili v rámci expertní skupiny. Domníváme se, že ty postupy jsou zatím tak různorodé, tak rozmanité, um, že by bylo velice složité dospět k nějakému společnému řešení o věku, od něhož by mělo být eh, dítě vyslechnuta. Eh, věk je také poněkud sporným konceptem. Některé děti eh, dozrávají dříve než jiné, čili jak dospět k skutečně společnému řešení, to nám přišlo dosti složité, zatímco vzájemné uznávání se nám zdálo být průchodnější a dostatečné, dostatečné řešení. Pak tu byla také otázka o exekvatur. Já myslím, že v Evropě jsme již šli, se dostali nad rámec eh, eh, svrchovanosti. A to, to byl skutečně první případ, kdy už eh, došlo ke zrušení exekvatur u těch přístupových práv. Takže je tu určitá vůle jít tímto směrem a následně obecně v oblasti výživného a to dále některých komerčních eh, tvrzení a Bruselu 1 v nedávné době, takže myslím, že situace nazrála, že jsme připraveni, abychom to rozšířili i na tuto oblast. Toť z mé strany vše, tolik jsem si zapsala, ostatní budou chtít možná ještě doplnit. Eh, děkuji vám mnohokrát za tento dotaz. Ano, mým úmyslem bylo, nebo lépe řečeno nebylo, že musíme změnit název. Musíme odlišit různé případy. V některých eh, případech se hovoří, nebo je to únos, ale eh, tedy jedná se o tu terminologii ale eh, v případě toho zákonného či nezákonného přemístění, tak eh, tam ten rozdíl je těžko stanovitelný, ale je to velice důležité, protože to právo rodiče přemysťovat bydliště svého dítěte, tak to záleží na vnitrostátní legislativě. Myslím si, že je tedy poněkud eh, přehnané porovnávat případy, které jsou na, hranice, na hranici zákonnosti s těmi případy, kde existuje to pojetí vlastnictví toho dítěte a že se chce rozbít jakýkoliv eh, vztah s tím druhým rodičem při tom přemístění. Podle mého názoru bychom se na touto otázku měli určitě zamyslet. Mediace, komunikace mezi soudci, to je způsob, jak toto celé jistě řešit a vynasnažit se, aby všechny zúčastněné strany pochopili, co je opravdu důležité pro dobro dítěte. Zdali hovoříme o to okamžitém návratu, jestli je to dobré, nebo zdali máme zvážit specifickou situaci dítěte. A to můžeme udělat v případě, že existují konkrétní soudci, specifičtí odborníci, kteří vyřeší tuto situaci, kdy dva, dva rodiče stojí proti sobě. Já si myslím, že je také důležité ohledně toho, co se tady e, zmiňovalo o tom vyslyšení dítěte. Eh, Pán Zvědka o tom hovořil protože teď je zde otázka vyslechnutí dítěte. Toto je velice choulostivá otázka, protože všichni víme, že dítě může být poměrně snadno vystaveno určitému konfliktu legálnosti a lojality. To může mít také negativní dopad na vztah s tím, s tím rodičem. To dítě si to prostě nevybralo. Takže to je bod, kde vidím ještě velký prostor pro zlepšení a i pro povinnou mediaci. Já vím, že povinná mediace to je často považováno jak za neefektivní, protože rodiče mohou být se cítit k tomu dotlačeni, ale uh, musíme samozřejmě vyslechnout dítěte, respektovat jeho důstojnost a myslím si, že bychom mu také měli dát tu odpovědnost. Ono má právo vyjádřit svůj názor, své myšlenky, ale jakým způsobem. Takže myslím si, že bychom se měli více zaměřit na to, jak. Skutečně bychom měli stanovit určité akceptovatelné standardy, možná ne sjednocené, ale alespoň, aby to dítě abychom se ho prostě nezeptali tak brutálně prostě, s jakým, dítě, s jakým rodičem chce prostě žít a tak dále. Doktorka Galus. Já jsem chtěla jen doplnit něco k tomu vyslechnutí dítěte. Zcela souhlasím s vaším názorem o tom, jakým bychom to měli sjednotit. Stá se mi to důležité, protože v jednotlivých státech se to poměrně liší, co se týká rozhodnutí o uh, Eh, věku dítěte nebo o té jeho schopnosti, jak si vyjadřovat se nebo vyjádřit své myšlenky. Předsedkyně přerušuje, zda by mohla paní zpomalit. Takže pro zájmy dítěte bychom měli mít jednotná pravidla ohledně podmínek toho slyšení, ohledně způsobu, ale bude to velmi komplikované, protože zde už je tady ta rozmanitost, co se týká stanovení věku, schopnosti dítěte vyjádřit své názory a je potřeba také lépe definovat roli ústředních orgánů a mít specializované soudy. To není proti sobě, to jsou dvě věci, které se vzájemně doplňují v belgickém soudním existuje to, že máme pouze pět rodinných soudů, to jsou ty, které jsou v, sí, v pěti městech, ve kterých sídlí odvolací soudy a pouze tyto rodinné soudy mohou rozhodovat o těch otázkách nezákonného přesunu dítěte. Takže pět soudů, které se specializují na rodinné záležitosti, se soudci, kteří vedou mezi sebou dialog, v rámci možností, aby vlastně došlo k určitému sjednocení těch odpovědí, které soudy dávají na tyto otázky. Děkuji. <clears throat> Děkuji za tuto velmi zajímavou výměnu názorů. A doporučuji, abychom teď přešli k našemu druhému panelu, který se zabývá spolupráci mezi ústředními a soudními orgány v kontextu tohoto recastu. A řečníci se asi zaměří na možnost posílení přezraniční spolupráce s tím, že vyslechneme zkušenosti eh, národních orgánů, ústředních orgánů v, v České republice a eh, soudce z Nizozemska. Takže nejprve se chci obrátit na eh, doktorku Kruger. Děkuji. Já zdravím eh, i ti, kdo dosledují přes internet. Měla jsem hovořit o posílení přeshraniční spolupráce. A komise už udělala hodně. Myslím, že je tu hodně dobrých návrhů. A Tady na těch slidech máme černě to, co už komise udělala a oranžově to, co by se dalo doplnit ze strany parlamentu. Určitě je možné to ještě dále doladit. Takže nejprve, pokud jde o trvání těch eh, jednotlivých řízení, tak myslím, že je dobré, že komise řekla, že by centrální orgány měly reagovat do dvou měsíců měl by tam být časový limit, ale myslím si, že nastanou někde, některé případy, kde je potřeba určitá naléhavost, kde dva měsíce jsou příliš dlouhou dobou, to by neměla být žádná eh, nějaká záminka, takže něco takového by v tom ustanovení mělo být, aby se řeklo, že když je případ naléhavý, tak eh, dožadující ústřední orgán může požádat ten dožádaný orgán, aby reagoval rychleji. další časový limit, který vidíme v návrhu komise, je šestiměsíční období, šesti týdenní období v případě těch únosů. Těch šesti týdnů se vztahuje na tu e, správní stranu ústředního orgánu a také e, na slyši, soudní slyšení. Dalo by se to ještě více vyjasnit, s tím, že jde o to období až do předložení případu k soudu. Zatím je to až do dokončení celé složky. Ale mělo by to být pouze k zahájení toho soudního řízení. Dále rozdělení nákladů. Zná, každý ústřední orgán nese své vlastní náklady. Ale myslím, že by měla existovat určitá flexibilita, že existuje i jiná možnost v případě, že je to e, požadavek nějakým způsobem těžkopádný, že je možné e, oslovit jiné orgány, že může být jinak rozdělen náklad také například na překlady. Dále spolupráce mezi soudci. E, ti, ti mohou také spolupracovat soudci a ústřední orgány, takže by měly být také otevření dále tam musí být na to určitý prostor v jejich eh, pracovní náplni, aby jinými slovy ústřední orgány měly dost lidí a, a také soudci, aby měli dost prostoru na tuto spolupráci. Dále tu máme eh, vymáhání těch rozhodnutí přes hranice, těch příkazů. Ty příkazy budou vynutitelné přes hranice a to bez potřeby exekvatur, to znamená okamžitě. Ale co se může stát, že můžeme mít nějaké dočasné ustanovení přijaté například v Maďarsku, kdy třeba slovenský soud má věcnou příslušnost a ten soud, který je věcně příslušný, když přijme nějaké opatření, tak tím přesně uplatit ta dočasná opatření, ale přesto jsou vynutitelná. Takže musí existovat určitá komunikace o tom, kdy vyprší platnost přechodných opatření, aby bylo jasné, jaké opatření nyní platí. A já myslím, že by tam měl být určitý závazek, aby soudy informovali ústřední orgán ve státu, kde byly přijata dočasná opatření, kde se řekne pozor, pozor, tato, vaše, tato dočasná opatření již neplatí. To tež platí eh, ohledně na, příkazu o návratech, kdykoliv je nějaký výrok, eh, věcný výrok, tak, který může nějakým způsobem zvrátit rozhodnutí o návratu, tak i toto musí být jasně sděleno mezi orgány, aby bylo jasné, jaký byl poslední příkaz a jaký má být vymáhan. Dále paralelní řízení. S tím stávajícím nařízením, tak je to v návrhu, tak ten eh, první eh, oslovený soud má preferenci v případě paralelních řízení. V Bruselu jedna je velmi dobré ustanovení, které myslím, že bychom měli, mohli převzít, a které se týká přímé komunikace mezi soudci. Takže pokud se obrátíme na nějaký soud, jedna ze stran řekne ne, ale jiný, na jiný soud, jiný soud byl osloven předtím, tak může se zeptat, jaké bylo to datum, jeden soud druhého, že těžké může, může říct, pro nás je to těžké pochopit, takže jak je to podle vašeho práva, aby bylo pak snadné vědět, který soud má přednost, který je první. A ústřední orgány by v tomto mohly hodně pomoci. Pokud parlament akceptu, to akceptuje, tak by tato povinnost mohla být přidána k povinnostem ústředního orgánu v článku 63. Dále informace o zahraničním právu. To je samozřejmě problém, někdy se musí uplatňovat cizí právo rodinné, někdy právo procesní. A komise může poskytovat aktualizované informace, pokud pouze pokud je má, pokud jsou jim dodány. Takže ústřední orgány by měly mít povinnost informovat komisi o změnách v legislativě, aby existovaly aktuální informace o zahraničním právu, aby, byly publikováno, aby bylo publikováno komisí. Dále uznávání a vymáhání se zrušením exekvatur by to, to by mělo rovněž pomoci, i když není žádný přímý požadavek o e, vymáhání daného opatření, tak ústřední orgány by přesto měly být schopny lokalizovat to dítě ve fázi vymáhání, i když to není specifický požadavek ochrana práv dítěte, Vyslechnutí dítěte, to tu bylo častokrát zmíněno, důležitým krokem by bylo pověřit opět ústřední orgán, aby pomáhal. Může pomoci dvěma způsoby. Buď tím, že usnadní videokonferenci, eh, zorganizuje videokonferenci, kde již proběhne to vyslyšení dítěte, anebo že eh, jsou také vlastně ústřední eh, orgány podle nařízení o důkazním materiálu. Měli by si být schopnosti se vzájemně snadno kompakt, kontaktovat, aby eh, mohli pomoci Dále ti, kdo mají rodičovskou odpovědnost, tak by rovněž měli mít možnost obrátit se na státy o pomoc při lokalizaci dítěte. Členský stát eh, na žádost jiného orgánu by toto pak měl provést ale zároveň by měla být možnost tento úkol splnit, když jsou o to požádání držiteli rodičovské eh, zodpovědnosti, ať už jsou to rodič, jeden z rodičů nebo instituce. A dále mediace, opět téma, které jsme slyšeli vícekrát. Myslím si, že závazek eh, přihlednout k mediaci je velice důležitý, měl by to být co nejširší, nejenom v případech únosu, ale ve všech dalších případech eh, péče o děti. Měla by existovat povinnost ústředních orgánů pomoci při mediaci. Také jsme slyšeli o tom problému předběžné mediace, to znamená eh, to, toho vůbec zorganizování toho eh, celého procesu mediace. A tady by měly být členské státy rovněž povinnosti tohoto úkolu zhostit nebo pracovat s eh, premediací. Doufám, že jsem nehovořila příliš. Rychle. A děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Myslím, že to bylo skvělé. A dodržela jste řečnickou dobu. Neobdržela jsem žádný signál ve smyslu toho, že byste hovořila příliš rychle. Takže Naším dalším řečníkem bude pan Lukáš Fridrich z ústředního orgánu České republiky a e, na 10 minut máte slovo. Slovo přeji e, všem příjemný večer. E, já se budu zabývat nařízením nebo návrhem změny nařízení Brusel 2 z pohledu ústředního orgánu, konkrétně z pohledu ústředního orgánu České republiky nejprve vám jenom přiblížím, jaké jsou naše úkoly jako ústředního orgánu. A poté už se budu zabývat tou navrhovanou změnou, zejména s pohledem na e, spolupráci ústředních orgánů a nepřímo taky na um, případy uh, rodičovských únosů dětí. Přidám pár komentářů k ostatním částem nařízení Brusel 2 bis, uh, se kterými se setkáváme při své činnosti. Tak eh, role našeho úřadu. Eh, eh, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí je ústředním orgánem pro Českou republiku, to je to, ten hlavní úkol. Netýká se to pouze nařízení Brusel 2 bis a úmluvy o rodičovských únosech, ale jsou to ostatní oblasti vymáhání výživného, přeshraniční adopce dětí a, a další. Ehm, co je specifické a co není vlastní všem ústředním orgánům. Podle českého vnitrostátního práva jsme taky orgánem sociálně právní ochrany dětí. To znamená, že máme velmi podobné pravomoci jako místní sociální služby, místní sociální orgány. To znamená, můžeme přímo pracovat s ohroženými dětmi. Nejčastěji se tato kompetence projevuje v soudních řízeních týkajících se dětí s přeshraničním prvkem. To znamená, v těchto řízení, býv, řízeních bývá náš úřad jmenován kolizním opatrovníkem, to znamená, jsme eh, přímo účastníkem řízení, můžeme jménem dítěte činit úkony eh, k soudu, směřující k soudu, eh, můžeme dělat pohovory s dětmi, přinášet jeho názor před soud a vidíme v praxi, jak funguje soudní řízení od začátku až do konce a můžeme propojovat propojovat ty zkušenosti ze soudních zřízení s činností ústředních orgánů. Snažíme se taky o koncepční aktivity na poli mezinárodně právní ochrany dětí, zejména v rámci projektů, které jsou financovány z, Evropské, z peněz Evropské unie. Díky těmto projektům jsme měli možnost absolvovat mediační výcvik. V současné době přímo náš ústřední orgán, náš úřad, má 22 vycvičených mediátorů a mediace taky přímo poskytujeme díky těm projektům jsme, přenášíme dobrou praxi ze zahraničí, jako například kochemský model řešení konfliktů rodičovských z Německa a další a další. V současné době běží projekt na posílení participačních práv dětí eh, v naší praxi. Tolik tedy k našim úkolům a teď už konkrétně k nařízení Brusel 2 bis. Pokud jde o spolupráci ústředních orgánů, tak tam můžeme definovat nebo identifikovat dva zásadní problémy, nebo základní problémy. Jednak je to rychlost a flexibilita spolupráce mezi samotnými ústředními orgány, kde často dochází ke spožděním, i přesto, že nejsou dány žádné lhůty, tak některé vyřízení některých žádostí může trvat velmi dlouhou dobu. Jenom příklad, například dožádání o zjištění informací o dítěti. Některé ústřední orgány vyřídí během tří týdnů, měsíce. U některých e, ústředních orgánů trvá e, vyřízení této žádosti až šest měsíců, e, případně rok takže ta praxe se velmi liší i v rámci Evropské unie. A druhá, druhá oblast je samotná kvalita a jakási paleta nebo šíře nabízených aktivit, nabízených činností a součinnosti toho ústředního orgánu. Ehm, jak už jsem naznačil, ten, ten standard je v rámci Evropské unie různý, eh, což určitě není ideální, ideální stav eh, za situace, kdy máme stejné předpisy eh, pro všechny ústřední orgány. Ehm, je to způsobeno ehm, velmi obecnou a nejasnou formulaci některých ustanovení v rámci stávajícího nařízení a z toho plynou taky další problémy, například eh, některá velmi zřídkavá nebo problematická aplikace eh, ustanovení, například postoupení eh, umístění dítěte, dítěte v cizím členském státě. Už o tom mluvili předchozí řečníci článek 56 stávající. To je jenom jako příklad. Podrobně je to v té studii, kterou jsem napsal. Pokud jde o ten návrh, ano, je to velmi citlivé. Tak, pokud jde o ten návrh, tak ten eh, může přispět k tomu, eh, že se zrychlí ta spolupráce díky eh, tomu, že stanovuje lhuty pro ústřední orgány, což ehm, pokud to porovnám s jinými nařízeními, tak se, tak se osvědčilo. Ehm, a důležitý bod je zajištění Um, adekvátních finančních a lidských zdrojů pro ústřední orgány. Eh, to je možná ta největší bolest, se kterou se setkáváme v rámci mm, nejenom Evropské unie, ale zkrátka, když například v ústřední, ústředního orgánu je jeden až dva lidé, kteří vyřizují veškeré žádosti týkající se nařízení Brusel 2 bis eh, a, únosových věcí, tak zkrátka nemůže, mm, nemůžou vyřizovat ty věci v, rozumné době a případně i kvalita těch služeb nemůže být tak vysoká. To znamená, tohle je velmi důležité, pokud bude eh, dobré finanční a personální zajištění ústředních orgánů, tak je to základní předpoklad ke zlepšení rychlosti a kvality fungování spolupráce. Eh, ta druhá, ta druhá oblast eh, je dobré, že v, té, v tom návrhu jsou specifikovány a vyjasněny některé konfe, kompetence a povinnosti ústředních orgánů. V minulosti ta interpretace eh, jednotlivých ustanovení eh, byla odlišná, to znamená, některé orgány, eh, ústřední orgány poskytovaly určitou součinnost, některé ne. To znamená, teďka je tam předpoklad k tomu, aby došlo ke zblížení, ne sjednocení té praxe. Ehm, návrh také vyjasňuje, kdo, za jakých podmínek a o jakou službu může ty ústřední orgány žádat, což taky nebylo jasné. Je důležité vymezit, kdy může žádat rodič, nositel rodičovské odpovědnosti, kdy mohou žádat ústřední orgány a za jakých podmínek. Tak. A teď už k těm únosovým věcem. Ehm, opět eh, ten první eh, Ehm, první problematická oblast je opět, ehm, opět dodržování těch lhůt, které jsou nastaveny. Nově jsou stanoveny lhuty pro ústřední orgán, přestože v těchto věcech by měly ústřední orgány postupovat s co největším urychlením, tak se tak nedělo. Pokud jsou dány alespoň nějaké lhuty, tak e, to může přispět k zlepšení, k zrychlení spolupráce. Ehm, Druhou, druhou oblastí je fungování samotného návratového mechanismu. Teď už se to nevztahuje jenom k ústředním orgánům, ale jde i o e, návaznost e, v tom vnitrostátním soudním řízení. E, ty problematické oblasti už byly identifikovány předchozími řečníky, to znamená, je potřeba vytvořit specializované soudy, školit soudce a mít speciální ustanovení pro návratové řízení, které je velmi specifické. Ehm, a, a další věc, kterou bych eh, chtěl zdůraznit, ten, um, ten nadrazující mechanismus, který je specifický pro nařízení Brusel 2 bis, se ukázal jako nefunkční, alespoň z pohledu našeho ústředního orgánu nemáme takovou zkušenost, že by ten nadřazující mechanismus došel až do fáze, eh, kdy, eh, kdy eh, bylo vydáno rozhodnutí nahrazující ten, to, to rozhodnutí o, nevrácení a případně bylo vykonáno. Možná je to podnět k diskuzi, která bude následovat. Tak pokud jde o ten návrh, tak jsou tam stanoveny lhuty, to už jsem, to už jsem zmínil a je dobré, že v tom návrhu jsou konkrétní procesní pravidla, která někdy bývají obsažena ve vnitrostátních procesních pravidlech, ale e, v, té, v tom současném návrhu jsou nařízení Brusel 2 bis a odráží v podstatě e, tu dobrou praxi, která byla vyvinuta v některých státech. To znamená, specializované soudy e, zavádí speciální pravidla, nařízení Brusel zavádí speciální pravidla pro Ehm, pro to návratové řízení, eh, což může přispět k tomu, že soudci, kteří rozhodují o navrácení, budou využívat těch speciálních institutů jako stanovení záruk. Eh, eh, je dobré, že jsou stanoveny lhuty pro jednotlivé fáze toho řízení, může být předběžná vykonatelnost a tak dále a tak dále. Ehm, pokud je o ten nadřazující mechanismus, tam jsou taky provedeny změny, eh, je tam konkretizace toho postupu, ehm, je tam dáno, že mají být dokumenty předávány s překladem a tak dále. Jenom za mě je pochybnost, jestli tohle bude stačit eh, efektivní aplikaci toho nadřazujícího mechanismu. Tak a, a několik málo bodů na závěr. Eh, co je největším rizikem toho návrhu, a to vlastně zůstává z té stávající praxe, je to, zda eh, budou členské státy, respektive jejich orgány, naplňovat eh, ty povinnosti, které stanoví nařízení, to znamená i ty lhuty, pokud, eh, pokud budou stanoveny. To je za mě největší otázka a případně jakým způsobem můžeme postupovat a pomáhat k tomu, aby, aby členské státy sledovaly ty povinnosti, respektive ústřední orgány. Lze doporučit eh, další změny. Eh, některá ustanovení by bylo vhodné ještě eh, konkretizovat. Může jít o kosmetické úpravy, jako například změnu některých, některých výrazů a případně prohloubení některých mechanismů, které jsou zavedeny nově. Bylo by dobré zavést také některé bezpečnostní mechanismy nebo záruky, například co se týká přímé spolupráce orgánů jednotlivých států členských a je nově stanoveno, že um, ty orgány členských států nemusí postupovat přes ústřední orgány, což sebou nese rizika, co se týká třeba um, ochrany osobních údajů, uh, informací o tom, jakým způsobem probíhá, uh, probíhá to řízení v daných státech. Uh, tam by bylo dobré navrhnout alespoň notifikační povinnost vůči ústředním orgánům, případně podávat ty žádosti prostřednictvím ústředního orgánu. Um, a jsou další ustanovení, která by zasloužila změnu a revizi. Eh, uvedu například článek 15, postoupení věci hodně umístěného soudu. Z naší praxe eh, setkáváme se s tím, že ta pravidla nejsou jasná, eh, soudy aplikují různě, často to může vést k, k průtahům v řízení a ke komplikaci celé věci. Tak a závěrem to nejdůležitější. Ten návrh určitě dává nějaký podklad ke zlepšení spolupráce, zrychlení spolupráce mezi ústředními orgány. Um, reflektuje současné trendy v rodinném právu, v mezinárodním právu rodinném, to znamená mediace, posílení participačních práv. Nejvyš, největším rizikem je faktické dodržování těch, eh, těch povinností ze strany členských států. Ehm, a lze ještě vidět určitá, určité možnosti ke změně u jednotlivých ustanovení, například článek 15. Tak já děkuji za pozornost, případně hm, dotazy můžete eh, směřovat eh, v další části následující vymezené k diskuzi. Děkuji. Okay, thank you, thank you, Mr. Dě, děkuji, pane Friedrich. A nyní dám slovo Anet Oland, soudkyně z Nizozemska, která nás informuje o své zkušenosti, pokud je o fungování mechanismu pro spolupráci. Takže prosím, máte slova. slovo. Um, yes, well, heard... Děkuji. Já jsem si eh, zde vyslechla mnoho eh, zajímavých eh, věcí a chtěla bych pohovořit například o hlasu nezletilého, o mediaci. Chtěla bych se vyjádřit tolika věcem, ale prostě pohovořím o věcech, které souvisí s mou prací jako soudkyně. Budu tedy hovořit o těchto otázkách. Chtěla bych vám uvést konkrétní příklad. Je to příklad z praxe ale je to jiná země, je, bude to jeden z těch eh, mála eh, příkladů, ty, protože kvůli Brexitu už nebudeme mít na starosti Spojené království v rámci nařízení, už to tam nebude spadat. A já pohovořím o tom, jak existuje soudní eh, spolupráce a jak to může vlastně zapadat tady do tohoto soukolí. Tady máte, dobrý, tady máte příklad, je to tedy nizozemská rodina a britská rodina. Dobré časy, když eh, je vše v pořádku, eh, britská matka, otec eh, Brit a žijí v Británii, potom se rozejdou a hovoříme tedy o únosu dětí, což je takový drastický výraz, tedy ta matka je nizozemka, žije v Británii, necítí se tam dobře a chce se vrátit. A po rozvodu eh, chce prostě eh, začít znova, ale není to tak, eh, jako to bylo dřív, když byla celá rodina pospolu. Takže ona se, ona je tedy nizozemka, vrátí se do nizozemska, matka se vrátí tedy z Británie do Nizozemska a vezme si sebou své děti a jedná se tedy o únos, protože ten druhý rodič s tím nesouhlasil. A co se stalo? Nebylo to Spojené království, byl to jiný stát, ale co se stalo? Že eh, budou eh, dva Eh, otevřené soudní eh, případy. Eh, bude se to tedy zároveň řešit ve Spojeném království a v Nizozemsku. Ta řízení jsou tedy souběžná, bohužel mi nefunguje ovladač. Dobře, už, mi, už mám další slide. Brusel 2 a stanoví, že to řízení může probíhat souběžně ve dvou zemích a že oba soudy můžou rozhodovat. A ta rozhodnutí se mohou lišit. Nebo třeba nejsou eh, slučitelná, ale se hned eh, vykonají v oběch zemích. Bohužel se omlouvám, nefunguje mi tady ten ovladač. Co se stane, že ten nizozemský soudce který šetří únos dítěte, zdali se dítě má vrátit či ne do Spojeného království. Tak e, nizozemský soudce rozhodne, že dítě se musí vrátit. A pokud se to vykoná, toto rozhodnutí okamžitě, tak to znamená, že pokud matka odmítá, tak děti jí budou odebrány. Tedy z nizozemská policie vlastně vytrhne z náručí dítě matce. E, to je, můžeme říci, celkem hezký obrázek, ale když se e, podíváme na výkon rozhodnutí v realitě, tak to může být mnohem brutálnější než na tom obrázku. ale třeba trošku předtím nebo trošku potom ten britský soudce může vynést rozsudek spočívající v tom, že holčička či chlapeček musí žít s matkou v Nizozemsku, ale v případě, že to dítě bylo mezi tím přemístěno do Spojeného království, tak dojde tady k této situaci. Ti britští policisté si odvedou děti, odeberou je otci a vrátí je do Nizozemska. A to se stane, pokud neexistuje komunikace mezi úřady mezi soudci v obou členských státech. A to vede eh, k totálnímu zmatení a chaosu eh, pro děti, pro rodiče a pro úřady. A je to vlastně takový, takový ping-pong. Je tam eh, nejistota a samozřejmě to je negativní pro děti a i pro rodiče samozřejmě. V tomto případě ale došlo k přímé soudní komunikaci mezi soudem Nězozemsko ve Spojeném království. A co se stalo? Že soudci, eh, kteří měli eh, řídili toto řízení, tak skontaktovali elektronicky eh, prostřednictvím sítě soudců. Poslali tedy e-mail a ten nizozemský soudce se dohodl, tedy skontaktoval toho soudce v té síti a pak to udělali naopak. Ta protistrana poslali si e-mail a když potom po, po, po té zprávě přišla okamžitá odpověď a prostřednictvím sítě bylo řečeno, že eh, soudce, který, který má na starosti toto, tak chce skontaktovat soudce, který to má na starosti v Británii. A tak si vyměnili telefony. A potom ten nizozemský e, soud má velmi napjatý harmonogram, dodnes to za 6 týdnů. E, a e, britský soud věděl, že padne rozhodnutí za 6 týdnů a proto řekl, že se e, naplánuje e, to řízení do 8 týdnů po tom předchozím rozhodnutí. Takže oni potřebovali 8 týdnů po rozhodnutí, aby se oni zase Británii mohli rozhodnout. Ten britský soudce věděl, že soudní rozhodnutí padne během šesti týdnů v Nizozemsku. A proto nizozemský soudce rozhodl o návratu dětí do Spojeného království, ale řeklo se, že je lepší počkat na výkon rozhodnutí, dokud britský soud nevynese svůj rozsudek a bylo řečeno, že toto opatření se bude moci vykonat pouze eh, v hloutě 6 plus 8 týdnů, protože britský soud potřebuje 8 týdnů, tedy nedošlo eh, k výkonu rozhodnutí do té doby, než oba soudy nevynesly to svoje rozhodnutí. A oba soudy řekly, eh, to naše rozhodnutí, nizozemský soud řekl, to naše rozhodnutí se nemůže vykonat, dokud nevynese svoje rozhodnutí soud z Británie. Rozhodlo se to tedy, padlo to rozhodnutí v Nizozemsku a děti zůstaly v Nizozemsku do té doby, než eh, britský soud vynesl rozhodnutí a nedošlo tam k žádnému pingpongu což zajišťuje jistotu. Mohlo padnout to rozhodnutí během 14 týdny a nedošlo tedy um, k nějakému pingpongu mezi oběma soudy a také mezi oběma rodiči co je třeba, aby soudci členských států se navzájem skontaktovali v případě, že se jedná o přeshraniční případ, může se jednat o e, únos nebo o jiný přeshraniční případ. Tak co je potřeba? Skontaktovat toho zahraničního soudce, to je něco, co už děláme a musíme to udělat kromě té své práce, kterou děláme. Eh, protože my eh, samozřejmě eh, děláme tu naší práci, běžnou práci jako soudy, ale kromě toho máme tedy plno papírování a potřebujeme plno času. Je potřebujeme čas, abychom se taky my navzájem v jednotlivých zemích skontaktovali. A na to eh, potřebujeme eh, soudce, který bude v té síti v naší zemi a musíme vědět, že je v té jiné zemi soudce eh, v té síti. A je to vlastně takové rozhraní, které nám umožní vědět, kdo je ten kompetentní soud v tom druhém členském státu. Také potřebujeme vědět, jak skontaktuju toho soudce či tu soudkyni, v jakém jazyce budeme navzájem komunikovat. A soud takže řeknu, eh, pa, eh, si z této sítě, eh, skontaktujte mě s tím kontaktem, protože já třeba neumím anglicky nebo nemám zkušenost s tím kontaktovat soudce v jiných sítích. Takže pokud soudci požádají soudce ze sítě, tak my to uděláme. A co je potřeba? co potřebují soudci ze sítě. Potřebujeme takový adresář, mm, já tomu říkám je to eh, eh, adresář eh, v rámci Hákské úmluvy. Je to vlastně takový seznam, kde budou soudci, kteří jsou součástí sítě, potom seznam těch soudců, kteří se specializují na rodinné zahraniční mezinárodní právo. Ti soudci ze sítě potřebují čas, aby mohli provádět tuto eh, podporu. Také potřebujeme komunikační nástroje, tedy telefon, eh, musíme mít eh, e-mail. Zdá se to být věc jednoduchá, ale mohu vám zaručit, že někteří soudci používají svoji soukromou e-mailovou adresu na tuto komunikaci a potom jim chodí spamy protože eh, nemají chráněnou eh, e-mailovou adresu, kterou by na soudech měli mít. A potom ti soudci z této sítě musí pochopit, jak funguje nařízení, jak funguje mechanismus v praxi. Už se hovořilo o vzdělávání a školení a o eh, profesionálních setkáních s těmi protistranami v jednotlivých členských státech. V dokumentu jsem uskutečnila několik návrhů. Mm, nemá smysl, abych to tady znovu opakovala. Můžete si to přečíst a děkuji vám za pozornost. Děkuji, byla to velice zajímavá prezentace. Teď nám zůstává pár minut na otázky a odpovědi, takže prosím. E, speciálně v té chvíli pytaň, ale te problémy, o kterých paní sędzia... Nemám teď žádné speciální otázky, ale všechny ty praktické problémy, které jste tu popsali, eh, jsou dokladem toho, jak komplikovaná celá ta záležitost je a jak naprosto nezbytné je, abychom my, zákonodárci, vytvářeli mechanismy, z nichž budeme moci co nejlépe posoudit, jaký je eh, rozhodný eh, soud, či jaký je způsobilý mechanismus. Zvláště když probíhají pra- paralelní řízení v různých členských stá- státech. Takže je to sice je to skvělý případ, příklad spolupráce, ale <clears throat> nej, nejlepší postup, osvědčený postup by měl být, že budeme vědět už dopředu, jaká, ehm, kdo bude eh, je, kdo bude ehm, mít eh, za úkol řídit se, eh, tedy řešit určitý případ. Čili, jak řekl správně ehm, pan z České republiky, to vyžaduje dobrou spolupráci mezi ústředními orgány aby informace byly předány všem zúčastněným stranám, včetně eh, ústředním orgánům v těchto členských státech. A to jak v předběžné fázi, v, prů, před, me, v průběhu mediace, nějaké arbitráže, tak i eh, v závěrečné fázi, kdy musí eh, být nejenom vynesen nějaký výrok, ale musí být také vymáhán protože často zjistíme, že chybí um, instituce, které za takové vymáhání zodpovídají. A to je problém, protože dítě samozřejmě není nějakým objektem, nemůžeme ho jen, eh, nemůže přijít prostě nějaký policista nebo eh, soud, zaměstnanec soudu a prostě ho eh, vzít jen tak. Takže mělo by to být co možná nej, nej, bezbolesnější. Ale jistě, že to je ideál, který je možná v praxi nerealizovatelný, ale měli bychom se mu minimálně snažit co nejvíce přibližovat, co nej, dostat se co nejblíž této situace, kdy, situaci, kdy dítěti jsou zaručeny dobré podmínky pro jeho budoucí vývoj. Nejlepší zájem dítěte nikoliv rodiče nebo specifického státu to by mělo být eh, tím rozhodujícím kritériem. Pokud eh, přijmeme tuto filozofii, bude to pro nás všechny nejsnadnější. Evelyn? Eh, ano, děkuji. Mě napadla otázka, která tak jak si se mezi řádky zde vyvstala. Stále znovu zde slyšíme o specializovaných soudech, které by měly být zřízeny. Měla bych k tomu určité otázky, protože že by se to mělo, mělo koncentrovat ty soudy nebo soudci, kteří jsou k tomu příslušní. Ano, například ve Francii, v Belgii, v Německu již se to stalo a to je dobrá otázka, protože soudce, který pouze jednou za svou soudní praxi zažije takovýto případ, tak nemá dostatečné zkušenosti. Takže soustředění, koncentrace, ano, ale zda skutečně by to měly být specializované soudy, anebo by nestačilo, kdyby ty rodinné soudy, některé rodinné soudy nebo soudci, kteří mají jiné zkušenosti, převzali tyto záležitosti, takže také nejen pro ty přeshraniční případy, ale zabývali by se všemi případy eh, s tímto. Toto mě trápí tak trošku, protože si nejsem úplně jistá, úplně přesně, o čem mluvíme tady v této souvislosti. Dobře, já bych také položila dvě velmi stručné otázky, pokud dovolíte. Nejprve panu Fridrichovi. Kolik přeshraničních záležitostí máte, řešíte ročně? To je tedy první otázka, která je velmi stručná. A za druhé bych se ráda vrátila k tomu příkladu, který nám uvedla paní Oland. Vy jste tedy uvedla příklad těch osvědčených postupů, těch nejlepších praktik. Máte nějaké případy, kdy nedochází ke kontaktu mezi soudy? A nebo stane se, že některý soud naprosto neví, co dělá ten druhý soud? Je tedy možné, že některý soud neví, co, že druhý soud řeší tuto věc? Takže kdo chce začít s odpověďmi? Pan Friedrich. Eh, já začnu. Eh, pokud jde o ty přeshraniční případy, eh, je důležité definovat, co myslíte přeshraničním případem. Pokud jde o rodičovské únosy dětí, tak tam má, evidujeme zhruba 60 až 70 rodičovských únosů za rok z toho ehm, únosu do České republiky ze zahraničí je zhruba 20 až 25 a to zbylé číslo, to jsou únosy z České republiky, dítě je uneseno z České republiky do zahraničí. A samozřejmě k těm číslům je potom potřeba přičíst eh, právě ta řízení, kde jsme eh, kolizním opatrovníkem dětí. Eh, to jsou řízení před obecnými českými soudy, kde je nějaký přeshraniční prvek a to jsou desítky až stovky ročně tam, tam, kde jsme účastníkem toho řízení, zástupcem toho dítěte. Madame Hollande. Paní Oland. Ano, takže ta poslední otázka, kterou jste mi položila, se týkala toho, zda jsou případy, kdy nedochází vůbec ke kontaktu mezi těmi dvěma soudy z různých zemí. Ano, bohužel se to stává. Že jeden soud neví, že ten, ta věc se řeší vlastně a že se to týká jedno z rodičů. Ano, takže toto jsou velmi choulostivé záležitosti, ale ve většině případů, když víme, že tam je jiný paralelní rodinný případ, který se řeší v jiném členském státě, tak skoro vždy chceme získat informaci z tohoto státu. Podepsa, popsala jsem v, tom své, v té své zprávě několik mechanismů. Buď se můžeme hm, požádat tedy o spojit určitým způsobem ty dvě věci u jednoho soudu, v rámci jedné judikatury, tak aby se zhodnotil, pak je potřeba zhodnotit tedy, který ten soud byl jako první kontaktován, ale potom jsou zde také jiné věci. Takže ano, pokud víme, že se řeší tento případ v jiném členském státě, tak je skontaktujeme, pak se skontaktujeme vzájemně. Pokud to ale nevíme, no tak ano, někdy se to stát může. A někdy, bohužel už zde to také zaznělo, mezi, tou, mezi tím ústředním orgánem v něk, Eh, v některými kolegy soudců z té sítě je ten kontakt přímý, za několik hodin se mohou skontaktovat, ale v některých jiných zemích je to obtížnější, vůbec nedostaneme třeba odpověď nebo za šest týdnů, za dva měsíce a souhlasím zcela s tím principem, že by to mělo být jasně stanoveno v, řízení, v tom nařízení, že je kompetentní jeden soud a který je příslušný tedy ale když například, co se týká toho obvyklého bydliště, když si oba soudy mohou myslet, že to obvyklé bydliště je v té které zemi, tak potom by měl být ten princip toho nařízení, že ten soud toho obvyklého bydliště je příslušný, ale nicméně se stává, že oba dva soudy jsou kontaktovány a že je jim to prezentováno tak, že oba dva jsou místně příslušné. Takže Například potom je zde článek 15 nebo 14 toho nařízení, eh, který by měl být možná přepracovan v tomto smyslu, ale je k tomu také velice důležité, abychom se navzájem kontaktovali, abychom si dohodli, jak například tady ty přeshraniční eh, soudy nebo ty soudy v těch eh, různých zemích to budou řešit, kdo byl kontaktován první, protože Realita je tedy taková, že mohou být dvě, dva případy řešeny ve stejné době. A potom je důležitá opravdu ta komunikace mezi soudy, říci ano, vy jste byli první soud, který byl kontaktovaný, tak se to převede k vám a tak dále. To je tedy asi moje odpověď. Dobrá, děkuji. Já vám tedy hned dám slovo protože si myslím, že jste také chtěla zareagovat. Paní Kruger také pravděpodobně chtěla zareagovat, takže ne, tady už. Chciałem tylko powiedzieć, że... E, Jen jsem chtěl ještě doplnit, že pokud jde o volbu Ehm, práva, tak na tom jsme již pracovali v rámci Bruselu 1. Práva dítěte. To není obchodní záležitost. Nedá se to srovnávat. Samozřejmě z určitého hlediska ano, ale mohou být dva případy v různých členských, probíhající v různých členských státech ale to, to nařízení by mělo být sformulováno tak, aby bylo jasné, jak, jaký e, soud je zodpovědný, aby ta volba e, příslušného e, soudu nebo členského státu byla jasná. Já se chci zaměřit na to, abychom eh, se tedy co eh, nejvíce, nejlépe definovali ten kompetentní eh, soud. Jistě, že mohou být nějaké případy dobré a špatné vůle, ale nedovedu představit, že by v jednom státě probíhal soud a druhá strana o tom vůbec nebyla informovaná. Kdyby třeba matka měla případ v jednom státě a otec, který by byl v jedné členském státě, by o tom vůbec nevěděl. No, jak by něco podobného mohlo nastat? To není možné, ta informace musí být dána k dispozici. To by mohlo fungovat, tak to by to mohlo být jenom jedině v případě eh, nějakého špatného, špatné vůle. Um, ale jinak vždycky je možnost nějak upravit to znění tak, aby se co nejlépe rozhodla takovýto konflikt. konflikt. Eh, otázka e- Evelyn velmi, velmi stručně, protože už nám nezbývá ani 45 minut a mám přitom ještě jeden panel. Kdo může odpovědět na otázku Evelyn? Komise. Ano, děkuji paní předsedkyně a odpovím německy na tu otázku. Moje kolegyně bohužel musela odejít na jinou schůzku. Já se jmenuji Andrea Schulz, jsem národní expertka v rámci komise a předtím jsem vedla německou centrálu orgánu. Na otázku paní Gebhardt bych chtěla říci, že komise považuje za dostatečné, aby skutečně ta příslušnost se tý, byla omezo, omezena soustředěna na určitý omezený počet soudů. Jaké toto řeš, tyto soudy mají být, tak řešení může být různé. Některé státy nemají ani rodinné soudy, ale maj, mají to soustředěné do civil, soudu pro občanské záležitosti. V některých jiných státech mají hodně, třeba stovky rodinných soudů a nefunguje to dobře, takže ta zásadní koncentrace by měla být tak, taková, že jeden soudce bude tedy řešit tyto případy, aby mohl ty niance lépe řešit. Děkuji. Máte minutu na vaši reakci, paní profesorko Krugerová. Děkuji. Já jsem Článek 22 návrhu komise hovoří o soustředění, o koncentraci těch soudů a nikoliv o specializaci. Já si myslím, že soustředění nebo koncentrace je to vhodné slovo. Ano, pokud jedna věc probíhá mezi různými soudy, tak problém, na který odkazuje naše kolegyně, je tedy takový, pokud se ta záležitost týká jednoho dítě a soud se zabývá tím, tím řízením o návratu a jiný soud potom má přijmout prozatímní opatření, tak to se dá vyřešit pouze prostřednictvím výměny informací, protože pravidla jsou jasná pro paralelní řízení. Děkuji. Takže máme čas tedy do půl s tlumočením, takže můžeme přejít i hned ke třetímu panelu který bude zaměřený na třetí země. A bez nějakého úvodu bych dala slovo doktorce Kerstin Barš z Hákské konference soukromého mezinárodního práva. Máte 10 minut. Děkuji. Jakožto zástupkyně Haks, Běra Hákské konference se tedy soustředím na ten návrh přepracování nařízení eh, Brusel 2 a také budu, eh, udělám určitou souvislost s Hákskou úmluvou. Předsedkyně přerušuje, aby řečnice nehovořila tak rychle, takže také odkáži tedy na um, Hákskou úmluvu o ochraně dětí a o únosech dětí. Jsou to dva, dvě úmluvy které vlastně se propojují v rámci těch čtyř rodinných umluv, jejichž cílem je chránit děti v přeshraničních sporech. Je zde o umluva o ochraně dětských práv, potom umluva o mezinárodních adopcích z roku 1993 a umluva z roku 2007 který vlastně souvisí s úmluvou o rodinných záležitostech. Tyto čtyři úmluvy by měly zavést koordinovaný přístup na mezinárodní úrovni pro ochranu zemí v různých přeshraničních sporech a rodinných záležitostech. Do, dosah Brus nařízení Brusel 2 ano, zpomalím, říká řečnice. Takže co se týká dosahu nebo oblasti působení nařízení Brusel 2, to se týká vlastně tohoto mezinárodního právního řádu a, meziná, a byro se zabývalo zejména dvěma otázkami při přípravě tohoto příspěvku nařízení Brusel 2 jak, tak jak je, uprav, jak je pozměněné, zda je stále ve shodě s těmito mezinárodními právními řády a pokud se nám podaří dosáhnout koordinace a konsistence, to je tedy otázka, zda se podaří dosáhnout konsistence mezinárodními a mezinárodními nástroji. Pro první otázku bych řekla ano. Návrh přepracování ukazuje, že se zde slaďují mechanismy a nástroje eh, v právní oblasti. Dále je zde také pojítko s nařízením Brusel 2 a Hákskou úmluvou. A toto všechno usnadňuje život eh, vládním zástupcům, právníkům, eh, vládním a nevládním stranám, tak aby eh, mohli používat tyto jednotlivé nástroje a mechanismy. Také bych se zmínila o některých bodech a to zda nařízení Brusel 2 je konsistentní s mezinárodním režimem, zejména pokud se týká úmluv z roku 96 eh, a 98. Nemám čas, abych zde hovořila o všech aspektech, takže přečtěte si prosím eh, dokument zpracovaný eh, permanentním stálým byrem při, pro přípravu tohoto workshopu. Takže ráda bych uvedla, že některá ustanovení z toho přepracovaného nařízení, že je zde riziko rozdílu mezi nařízením a umluvami z roku 98 a 96 přes tyto rozdíly, které mohou nastat, tak to nebude mít dopad na mezinárodní právní řád některá ustanovení eh, přepracovaného nařízení se snaží řešit určité výzvy a úkoly, kterým čelí členské státy při uplatňování nařízení Brusel 2a. Tyto úkoly a výzvy jsou srovnatelné s některými výzvami, kterým čelí smluvní strany úmluv 96 a 98. Například se to týká neodůvodněných lhůt při správních řízeních v oblasti návratu dětí, které byly unes, nelegálně uneseny. Je zde určité období 18 týdnů pro provedení eh, toho příkazu k návratu. Eh, úmluva z roku 80 vyzývá členské státy k tomu, aby urychlili eh, práci na tomto návratu, aniž by upřesňovali lhůtu, ve které by se měly vyřešit ty na eh, příkazy k návratu. Na jednotlivých schůzích ohledně fungování umluvy z roku 80 smluvní strany byly vyzvány k tomu, aby přijali veškerá opatření k urychlení toho postupu zejména aby zorganizovali správní a soudní řízení a stanovili striktní lhuty. Ale dosáhnout takovýchto postupů a rychlých zásahů, to je ještě skutečná výzva v mnoha státech, které podepsali úmluvu z roku 80. Lhuty, které máme uvedeny v těchto aby byly, byly dodržovány, to by samozřejmě bylo vítáno. Tyto lhuty e, vlastně souvisejí s těmi výzvami a ty základní principy úmluvy z roku 80, to znamená, že návrat musí také zohledňovat zájmy dítěte, a to v první řadě, tak tyto principy vlastně souvisejí s tím, aby to dítě bylo vráceno co nejrychleji. Dále je to povinnost členských států EU koncentrovat judikaturu na určitý omezený počet soudů. Ve více než 40 signatářských zemích úmluvy koncentrace nebo soustředění těch soudů vede k tomu, k určité mutualizaci a k vzájemnému využívání zkušeností. A to přispívá k tomu, že se zvyšuje důvěra mezi soudci, umožňuje to zkracovat lhůty pro řešení případu a také dosahovat lepší konsistence pro tedy v rámci soudních řízení. Další významná změna toho nařízení se týká naléhavého opatření na ochranu dítěte, které by měly zaručovat, že ta opatření, která budou přijata státem, ve kterém dítě se momentálně nachází, že ta opatření budou uznávána ve členském eh, státě obvyklého bydliště dítěte. Tato opatření budou promlčena, jakmile soud členského státu přijme příslušná opatření. Byro vítá tyto změny, navrhované změny, které by měly zajistit efektivnější ochranu dítěte na přeshraniční úrovni a mělo by to také umožnit sladit s úmluvou z roku 96 kde vlastně ty v těch jednotlivých státech se musí přijímat opatření pro ochranu dítěte a jeho svrchovaných práv. A to má vlastně extrateritoriální působnost. Například článek 11 zaručuje, aby opatření na ochranu, která by měla zaručovat návrat dítěte, které bylo uneseno, aby toto opatření bylo uznáváno a po případě provedeno ve členském státě, kam se dítě vrátí. Ochrana dítěte je tedy zaručena v okamžiku, kdy se dítě vrátí do své země, kde má obvyklé bydliště a bude nadále zaručována až do té doby, kdy členské státy příslušného členského státu přijmou příslušná opatření. Pokud jde o provádění rozhodnutí o návratu, tak návrh vyzývá soud, aby eh, zauvažoval, zda takovéto rozhodnutí může být vykonatelné, i když nebude opravný prostředek a i když ve vnitrostátním právě to není uvedeno. My se domníváme, že svrchovaný nebo nejvyšší zájem dítěte by byl lépe chráněn, pokud by tato opatření byla uplatňována pouze tehdy, pokud příkaz k návratu by nebyl tedy eh, proveden. A je tedy důležité, abychom také dbali na ochranu dítěte v rámci všech těchto mechanismů, jako uplatňování příručky osvědčených postupů. Signatářské státy musí vytvářet uspokojivé podmínky tak, aby soudy mohly co nejrychleji rozhodovat. Ta opatření se mají používat pouze pro uplatnění určité toho rozhodnutí o návratu. A možnost provedení rozhodnutí o návratu, které ještě nebylo ukončeno, by mělo zohledňovat specifika každého jednotlivce. Perma- stále byro eh, se domnívá, že tady tyto změny jsou adekvátně zahrnuty v tom návrhu a že se vyzývají soudy, aby jednali co nejrychleji, aby zohledňovali specifika a vlastnosti konkrétních specifických příkladů. A nakonec bych se ráda vrátila k ustanovením ve toho přepracovaného návrhu, kdy eh, sociální úřady aby měli dostatečný personální a finanční zdroje k zajišťování svých úkolů. Ty centrální orgány podle úmluvy z roku 80 a 96 zde hrají skutečně zásadní roli, pokud se týká dobrého fungování a dobrého uplatňování úmluvy. A na jednotlivých schůzích specializovaného výboru signatářské státy byly vyzvány, aby pomohli a zajistili dostatečné finanční i lidské prostředky centrálním orgánům, ale často tyto orgány nemají dostatečné lidi, dostatečné zaměstnance a finanční zdroje k tomu, aby mohli řešit tyto důležité úkoly. A toto je stále skutečností, takže Byro vítá návrh přepracovaného nařízení. Tady jsme konstatovali, že centrální orgány podle nařízení Bruselu 2 Eh, vlastně jsou paralelní tedy s orgány podle úmluv 96 a 80, takže uplatňování těchto požadavků by mělo také pozitivní dopad na všechny věci, které řeší centrální orgány a patří do oblasti působnosti obou úmluv nezávisle na tom, zda nařízení Brusel 2 bude nebo nebude na ty konkrétní případy platit. Potom jsou zde další návrhy změn v tom přepracovaném znění, které jsou také relevantní. Například zavedení striktních konkrétních lhůt, nebo zavedení lhůty pro přeshraniční přemístění, požadavky na soustředění soudů a ustanovení pro zlepšení spolupráce a komunikace mezi soudy a orgány, to by také mělo pozitivní dopad na řešení věcí v jednotlivých členských státech. A také by to se lépe harmonizovalo s úmluvami 80 a 96. Byro vítá návrh změn v nařízení a vítá zkuš- výměnu zkušeností s členskými státy a s Evropskou komisí ohledně ochrany dětí v mezinárodním a národním právu. Děti, eh, profesor. Nyní dávám slovo panu profesorovi Alegria Boras z Barcelonské univerzity. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, tedy paní profesorka, pardon. Eh, je pro mě velkou ctí, že zde můžu, mohu hovořit o věcech manželských, protože tady si klademe otázku co se děje s aspekty souvisejícími s manželskými krizemi. Máme tady memorandum, které doprovází návrh komise a v tom memorandu se hovoří, že v případě eh, manželských záležitostí se upřednostnil, upřednostnilo zůstat eh, ve status quo. Já si myslím, že eh, v tomto směru je mnohem ambicioznější návrh, který předložila Evropská skupina pro právo soukromé, jehož jsem člen členem této asociace a předsedám této asociace a my jsme předložili mnoho návrhů ohledně manželských krizí. E, v tomto e, případě e, ten seminář se týkal více otázkám, které jsou v tomto návrhu. Ale měli bychom se zamyslet nad možností, že by se mohlo něco změnit také v případě manželských věcí. A nej, nejkomplikovanější je článek 81.3 o fungování Evropské unie, protože tam se hovoří o potřebě jednomyslnosti a to velmi zkomplikuje situaci v členských státech, protože členské státy jsou velmi citlivé, pokud jde o otázky manželské. Já e, ten svůj výstup rozdělím na dvě části, tedy oblast působnosti nařízení a za druhé kritéria pro určení eh, pravomoci soudců a orgánů protože se hovoří o oblasti působnosti nařízení. Tak v této souvislosti zaprvé bych chtěla říci, zdali manželské krize a rodičovské zodpovědnosti nebo věci, které souvisí s dětmi obecně, zdali by eh, měly být ve stejném nástroji či ne. Protože je jasné, že nepostupují stejným rytmem a to může vést k určitému zmatení ohledně toho, co se upraví a co se zachová. Ve skutečnosti manželské krize a to, jak se to ošetřuje, tak toto zůstalo neměné po dobu 20 let. A proto v současnosti otázky manželské se používají, e, vlastně se používá ta zpráva boráz. Eh, proto bychom mohli spíše uvažovat o dvou oddělených textech a že by se postupovalo v tom tradičním směru, že existuje um, pravomoc úřadu a že je uznávání a jedná se o výkon rozhodnutí. A ta druhá věc, které se věnuje mnohem menší pozornost, je, zdali by se v rámci nařízení měl nále zachovat eh, Eh, eh, eh, režim s Vatikánem. To je to, co je v článku 63. Španělsko, které je stále více laické a ve Španělsku jsou velké rozdíly ve fungování církevních soudů a ty, jejich fungování se velmi liší od těch soudů občanských a to samozřejmě má vliv na manžele, protože v článku 1 nařízení se hovoří, že se jedná o občanské věci. Eh, takže by se jednalo pouze o vymezení oblasti působnosti a ne jiných věcí v případě těch konkordátů. A potom další věc. Eh, je eh, dobře vymezena materiální část nařízení, protože tady se hovoří o rozvodu, zrušení a odluce, ale jsou tady ještě další věci, které jsou nedořešené. Už se o nich hovořilo před 20 lety, některé se objevily později. Ale například, co se stane, z rozvody v případě osob stejného pohlaví. To je věc velmi citlivá pro členské země, e, protože e, ta umluva, která byla před nařízením, tak tato neupravovala, ani se o tom nehovořilo potom, ale je to stávající problém. A potom, co se stane v případě rozvodu, které jsou čistě e, soukromé. Já samozřejmě chválím návrh komise, že se nemá jednat pouze o soudy, ale o soudy a jiné úřady, e, protože jiné úřady zasahují v této oblasti, třeba notáři. A proto, e, když tady jsem e, slyšela, že existují problémy v této oblasti, tak mě to překvapilo, protože to je přeci pozitivní krok. A potom tady máme ještě další věci. Eh, máme eh, tady eh, z května tohoto roku rozsudek soudu, kde v Německu se uznal rozvod ze Sýrie v souladu se šáriou. Takže toto vedlo k věci, kdy teda bylo dobré, že soud řekl, že E, zřejmě nemá v tom pravomoc, ale nechal ten soud otevřeno, aby byla položena jiná otázka, která si myslím nebyla e, dobře e, položena a nevyřešili to dobře v Mnichově, ale jedná se o vyjasnění toho, co se děje v případě těchto otázek, které jsou stále častější. A potom ta třetí věc, E, týká se to e, zrušení e, manželství, protože neplatnost, protože nulita manželství, protože někdo neuznává nulitu, protože někdo je rozdíl mezi nulitou a nulovatelností, protože existují problémy s, s ze soudní příslušností a s tou uh, tradiční žádostí o rozvod. Vidíme, že tedy uh, ta Mm, ta realita jde rychleji a máme tady poslední eh, eh, rozsudek ze 13. října 2011 eh, Soudního dvora a jedná se o postup nulity, zahájila to třetí strana po úmrtí jednoho z manželů. Nemáme tady dostatek času, abychom o tomto diskutovali, ale je mnoho, co můžeme říci k tomuto případu. A potom přejdu k druhé části. Kritéria pro určení soudní pravomoce a z pravomoce úřadu. Za prvé, eh, co mi tady chybí, je, že tady nemůžeme eh, dát eh, samostatnost vůle, tedy vůli sam, mm, abychom se mohli rozhodnout pro soud. E, co vedlo k Římu 3, tak tam se to měnilo, protože tam se dal nový článek 3a, právě proto, aby byla klauzule pro rozhodnutí soudu, stejně jako to můžeme rozhodnout a je to uplatnitelné, tak tam je ta logika. Ale samozřejmě, protože nařízení Řím 3 byl toto bylo přijato prostřednictvím pouze posílené spolupráce, tak ta tato úprava samozřejmě nebyla vhodná. A to je samozřejmé. Takže otázka je, je nyní vhodná situace pro to, abychom mohli eh, zahrnout tady tuto klauzuli pro eh, volbu soudu. A potom, co se týče objektivních eh, kritérií pravomoci, tak vy víte, že v článku 3 jsou je sedm kritérií, jsou alternativní, není tam žádná hierarchie mezi nimi, což E, samozřejmě nám prokazuje špatnou službu. Ale je tady riziko forum shopping, že je závod mezi soudy, protože neexistuje nesjednotily se normy pro spor, protože e, není stejné, když požádáte o rozvod na jednom místě či na druhém místě. Proto je tak důležité, že není jenom důležité eh, datum, kdy podáte žádost o rozvod, ale musíte tam dát hodinu, aby tedy bylo jisté, kdo první požádal o rozvod. A potom další věc. Eh, potom eh, ta myšlenka při vypracování této otázky, nejednalo se o to dát více možností, ale spíše dosáhnout jednoty, tak, protože některé členské státy mohly akceptovat pouze text jako celek v případě, že se tam e, zahrnuli jenom určitá kritéria. A toto nás vede k myšlence, že za prvé, jestli existuje autonomie vůle, e, zahrnujeme tady hierarchii, protože volba soudu má prioritní povahu vzhledem ke všem těm problémům, kterým zabraňuje, protože není nebo nebude forum shopping, pokud manželé jsou e, zajedno a pokud s tím souhlasíme, tak potom všechna ostatní kritéria e, půjdou stejným směrem té hierarchizace, tak jak navrzuje HEDIP, anebo naopak zdali by to e, si zachovalo alternativní povahu. A potom další věc, to je otázka reziduální pravomoce. Články které vedly k nejvíce sporům, to je článek 6 a článek 7. V článku 6 tam se stanoví povaha e, pravomoce e, na základě nařízení. Ale když se hovoří o exkluzivní pravomoci, tak tady e, ten význam je jiný než v nařízení Brusel 1. Tady se hovoří jenom o tom, že se mohou použít jenom ta kritéria, která jsou v nařízení. A myslím, že s dobrým hlediskem komise navrhla zrušit toto ustanovení. Ale e, v článku 7, tak e, to, co tam píš je, tak to by se mělo zachovat, protože ta hlavní myšlenka je, že bychom měli náhradní fórum. A to je dobré, protože navíc se zlepší text, protože tady odlišíme myšlenku toho, že se pouze e, bude postupovat podle pravidel členských států, e, pokud e, tedy nejsme e, um, občanem toho státu. A já bych chtěla říci, že co je tady nejdůležitější, jsou potřeby evropských občanů. Tak, aby rozsudky, kterých se týkají jejich manželství či jejich krizí, tak aby mohly volně se pohybovat tady tyto rozsudky po Evropě. Eh, tady se ukázalo, eh, kde jsme měli problémy a co by se mohlo upravit. Ale pro mě je tady něco, co by mělo být jasné. Musíme udělat pouze ty úpravy, které budou velmi zřejmé a pouze ty úpravy, kde existuje jednomyslnost. Pokud neexistuje jednomyslnost, tak si myslím, že je lepší, abychom zůstali tam, kde jsme a podle Eh, toho chci říci, že je dobré, že návrh komise je tak opatrný. Eh, Děkuji vám, paní profesorko. A nyní Žorž Postovský, eh, který má slovo na 10 minut. Děkuji a já chci poděkovat organizátorům za to, že zařadili na pořad jednání eh, právě školení, protože to je důležitým nástrojem eh, pro to, aby práva eh, daná vyplývající z, evropských, z evropského se stala realitou. Existuje tu prostě určitá vazba mezi evropskými nástroji a e, školením e, soudců a e, soudnictví obecně. Je tu potřeba takového školení v rámci nového, nového nástroje. To tady všichni chápou, ale mimo tento sál není situace tak ideální. Takže pořád ještě je to velká výzva pro všechny zúčastněné aktéry. Je jasné a jednoznačné, že abychom dosáhli toho eh, cíle, o který usilujeme, nestačí mít něco na papíře. Nestačí mít dobře eh, navrženou, navržené nařízení a pravidla pro přezraniční, přezraniční, řešení přezraničních sporů. Ale musíme mít dobrou praxi. A e, k tomu jsou nezbytní právníci, soudci a další. Aby soudci byli schopni profesionálně vykonávat své úlohy, včetně úkolů, které jim e, zadá, které vyplývají z evropského práva, musí mít e, potřebnou kapacitu, potřebnou schopnost. Nestačí k tomu jen nějaké jmenování. A tato eh, kapacita musí být posilována a udržována školením. Obzvlášť, když jde o nový nástroj. A tento recast je přesně takovým nástrojem. Takže to bude vyžadovat eh, rozsáhlé školení. Jak eh, tady vidíte, identifikoval jsem tři hlavní cíle. Jednakže že si musí být vůbec uvědom, umí, uvědomit, že tento proces eh, probíhá. A ne, nemohou se tím začít zabývat, až když se dostanou před nějaký případ. Musí být připraveni. Musíme zvýšit, eh, prohloubit jejich znalosti, jejich, aby věděli, jaké dovednosti jsou k tomu potřeba Eh, které si potřebují osvojit. A dále musí jednoznačný, mít jednoznačný závazek ke splnění toho cíle a uvědomovat si, že plní nesmírně zodpovědný důležitý úkol, když uplatňují tento nástroj přijatý evropskými institucemi. Školicí aktivity mm, v obou těch, ve všech těchto oblastech jsou naprostou nezbytností. E, tyto aktivity musí probíhat na dvou úrovních. Na úrovni evropské a na úrovni národní. Je zde obrovský rozdíl mezi tím, e, čeho lze dosáhnout na obou těchto úrovních. Jaké, než se, než se tedy pozastavím nad tím, v jakých oblastech má toto školení být, tak ehm, se e, chci pozastavit eh, nad tou stávající nabídkou z perspektivy EJTN. Vím, v čele stojím, protože tato sítě je poměrně aktivní v poskytování školicích aktivit eh, v hm, oblasti přeshraničního uplatňování práva. Jen abych stručně připomněl, tak ETN je síť um, 35 národních eh, soudních školicích institucí v 28 členských státech. Fungujeme na evropské úrovni, ale také provádíme výměny a přitom organizujeme různorodé aktivity, jsou to semináře, výměné programy, jazykové vzdělávání, e-learning, dále školení pro e, nově nastupující e, soudce a další. A organizujeme semináře, které se zaměřují, zaměřují mimo jiné i na Brusel 2a. Snažíme se zaměřit tyto semináře na konkrétní případy. Studujeme s účastníky tohoto, těchto seminářů jednotlivé pří, příklady praktické příklady, osvědčené postupy, přes, přeshraniční spolupráci mezi soudy a národními orgány. A od loňského roku jsme se začali zaměřovat také na to, jak um, postupovat ve vztahu k dětem, jak jim naslouchat, jak chránit jejich práva. Takže tyto semináře mají prohlubovat eh, znalosti účastníků těchto seminářů eh, o eh, evropských nástrojích. To, toho lze dosáhnout i, i na úrovni národní, léka je přidaná hodnota evropských. Když se soudci sejdou, mohou si vyměňovat názory ze soudci jin, z jiných členských států, mohou se také setkat s evropskými experty, mohou to s nimi probrat. E, dále si mohou pro, prohloubit jazykové dovednosti a vytvářet sítě. Osobní sítě kontaktů, které jsou podstatou té vzájemné důvěry mezi nimi. Výměné programy, které už fungují EET, eh, v EETN e 10 let, jsou asi nejlepším způsobem, jak budovat vzájemnou důvěru. Programy výměn, výměny jsou založeny na tom, že vyšleme soudce na dva týdny do jiného členského státu, kde pra, pracují se svým protěžkem a e, zabývají se tím, jak eh, ty též situace řeší soudci v jiném státě podle e, pers, pers, perspektivy e, tohoto státu. Samozřejmě mají také školící aktivity v jiných jazycích, aby byli schopni vnímat a chápat evropské právo. Máme také program pro no, nově eh, jmenované soudce. Ehm, to je popsáno v ehm, dokumentu, který jsem vám dal k dispozici v poznámce. A když jim eh, nabízíme tyto školicí eh, činnosti, tak samozřejmě vnímáme také ty výzvy. Um, od, hm, viděli jsme skutečně ten obrázek toho soudce, který stojí před obrovskou eh, hromadou případů. Často je pravda, nemají často čas, ale je důležité, aby měli nějaký čas na tu, na tu výměnu. To je první problém. Pak mají také omezené jazykové dovednosti nedostatek specializace, pokud si mají zvolit, jestli se budou eh, školit eh, v nějaké daném právu a potom budou mít řešit takový případ pouze jednou za rok, no tak pak, pak eh, pochopitelně si toto školení nezvolí. Hmm. Jsou to omezení lidských zdrojů a omezení finančních zdrojů, i když je nabídka toho školení, tak v některých eh, případech nejsou využity. To jsou některé z výzev, před nimiž stojíme, když organizujeme eh, tyto aktivity. Jak postupovat dál, abychom soudce na národní úrovni připravili? Takže jednak musíme přijmout kroky na dvou úrovních. Na evropské úrovni a jako akademie a EETN musíme organizovat více aktivit, ale zároveň podporovat a podněcovat e, členské státy, aby vysílali soudce na tyto školení, na tyto aktivity, aby zároveň organizovali své vlastní národní školení. Je tu potřeba si vybrat. Zorganizuji něco, e, co se bude týkat našeho, mého vlastního práva, a nebo vy, vyčlením nějaké prostřed, prostředky na evropské školení, i když to nevnímám jako tak naléhavou potřebu z hlediska mé každodenní práce. Čili z obou perspektiv je potřeba eh, posilovat povědomí o, těchto, o obsahu toho nástroju, nástroje a jeho uplatňování. Je potřeba prohlubovat důvěru mezi soudci a národními systémy právě prostřednictvím organizace Eh, dalších eh, výměn. A tím se dostáváme k konkrétním školicím potřebám, které teď vidíte. Takže já využiju jenom ještě minutku. Opravdu nám už totálně dochází čas, takže tady už bude mít závěr. A teoreticky máme mít čas ještě na otázky a odpovědi. Musíte to urychlit. Půl minuty máte. Takže za tuto půl minutu vás jen vyzvu k tomu, abyste si přečetli ehm, ten, tu briefing, který jsem k tomu dal k dispozici, e, jaké kroky musíme přijmout k tomu, aby, e, kde se hovoří o tom, na co se má justi, justiční školení zaměřovat. A, e, Jistě, že EJTN eh, e a další školicí organizace ehm, se toho zhostí, pokud ne, eh, to, ale mám, mám problém tedy, tak, tak mám obavu, jak bude zajištěno školení na čistě národní úrovni. Je, je důležité, aby aktéři na národní úrovni si byli vědomi této poptávky, této potřeby kterou eh, tak dopodrobná popisuji eh, ve přiloženém dokumentu. Byla jsem skutečně maximálně štědrá a schovývavá, pokud jde o přidělování eh, pracovní, o přidělování řečnického času, takže máte k tomu někdo něco? Nikdo nic, tak v tom případě závěr. Já jsem naslouchala pozorně celému semináři a alespoň pro mě to bylo opravdu podnětné a zajímavé. Chci poděkovat všem našim řečníkům, všem účastníkům. Možná jsme mohli mít více času, ale prostě eh, odpoledne uteče jako voda. A bylo to vynikající. Děkuji. Takže tohle byl můj závěr, ale samozřejmě teď, je, teď se na řadě vy s vaším závěrem. No, můj závěr je naprosto totožný. Takže v první řadě chci srdečně poděkovat všem našim hostům, expertům za jejich projevy. Ta eh, možnost sledování této problematiky z tak rozmanitých odlišných eh, pohledů, to je eh, samozřejmě něčím, co obohacuje naše pochopení před tím legislativním procesem, který ehm, musíme jakožto spoluzákonodárce Eh, realizovat. Ehm, takže pokud jde o ten recast, tak jsme slyšeli, jaké jsou nejcitlivější otázky, které souvisí v tomto případě tedy s eh, velmi specifickým, eh, speci, specifickým oblastí ehm, dítěte a jeho práv, jeho zájmu. Nezaměřujeme se teď tolik na manželské případy, sňatkové, ale na rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti a na přeshraniční eh, únosy dětí. Až jsme si jistí jednou věcí, že nesmíme připustit nic, co by situaci zhoršilo tou, tou novou změn, změnou. To tež platilo i pro Brusel 1. Tam bylo jiná tematika, ale některé z těch právních mechanismů jsou obdobné. Takže to je naším motem. Nechceme nic zhoršit. Souhlasím také s, s paní profesorkou ze Španělska, že pokud eh, nebude Eh, dohoda a souhlas všech členských států je lepší nedělat nic. To je rozdíl oproti eh, Bruselu 1 a Řím, Římu 3. Tam jsme mohli rozhodnout o zesílené spolupráci a nic se nestalo. Některé členské státy eh, se připojily, jiné se rozhodly nepřipojit. Ale možnost volby rozhodného práva ze, ze stranu, ze str, v, v rámci um, pr, v rámci tedy nějakého páru, um, manželů a tak dále, tam je to volitelné. Potom, když um, dojde, když dojde ten na rozvod, tak si mohou vybrat volit um, ten a ten nebo právní systém, jenže to není úplně uh, svobodná volba, protože to závisí na určitých kategoriích restriktivních prvcích, které musí být splněny. A v případě Bruselu 2 eh, budeme muset takové prvky zohlednit. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji za všechny vaše eh, poznámky a připomínky. Děkuji za plodnou diskuzi. Pro mě, jakožto zpravodaje, bylo nesmírně přínosné, stejně jako pro mé kolegy z výboru. Jistě, teď si budeme se muset uh, ještě poprat s odlišnými názory rady, komise. A přejeme-li si uh, tak říkajíc, do finále úspěšného, tak